Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Vítejte na pokračování jednání výboru pro zahraniční záležitosti a FED. Dnes eh, budeme nejprve hovořit o dvou bodech, které se oba dva týkají Bosny a Hercegoviny. Nejprve projednáme bod 24, což jsou informace ze dne 7. října 2018 o volební pozorovatelské misi v Bosně a Hercegovině. Chtěl bych říci, že v rámci mm, mezinárodních misí EU se zúčastnila parlamentní eh, mise Evropského parlamentu, eh, volební pozorovatelské mise v Bosně a Hercegovině 7. října 2018. Eh, tyto volby nelze podceňovat ohledně budoucnosti této země. Já bych teď chtěl dát slovo našemu velice váženému kolegovi, panu Franku Engelovi, který tuto parlamentní misi do Eh, Bosny a Hercegoviny na pozorování všeobecných voleb vedl. Prosím, máš slovo, Franku. Velice děkuji, Edvarde. Já eh, tedy děkuji za tento kompliment, nebo jak to velice znělo blízko jako kompliment. Takže chtěl bych říci, že máme eh, k dispozici i písemnou zprávu o této misi. Jak víte, tak Bosna a Hercegovina není úplně taková nejjednodušší země, jsou tam tedy ty problémy s tou strukturou. Já bych chtěl možná jenom připomenout, o co se jednalo při těch posledních všeobecných volbách, které se konaly 7. října 2018. Byly to eh, volby do eh, zástupitelského orgánu Eh, do těchto orgánů tří hlavních národností, dále do eh, sněmovny, dále do sněmovny Federace Bosny a Hercegoviny, dále do Národního schromáždění Republiky Srbská, tam také na pozici prezidenta a dvou místo viceprezidentů Republiky Srbská. A také ještě zde byly další volby do um, regionů. To znamená, že těch toho 7. října zde proběhlo poměrně hodně různých eh, voleb. Já bych vám rád pohovořil přímo o té situaci eh, v praxi, ale samozřejmě my jsme nemohli být úplně všude, nemohli jsme pozorovat eh, všechno, ale došli jsme tak obecně k určitým závěrům v rámci této mise, která se týkala, která vlastně byla mm, v rámci ODIHR. Takže byl tam také zástupce třeba Rady Evropy. No a společně jsme dospěli k názoru, že ten volební den proběhl poměrně řádně, bylo, vypadalo to jako řádné volby, já bych tak spíše možná řekl, že jaksi mechanicky nebo technicky to bylo všechno v pořádku. Nicméně na mnoha schůzkách a na mnoha jednáních, která jsme vedli, v rámci té pozorovatelské mise, to jsou takové vlastně běžné schůze, tak, jsme, mm, tak nám bylo řečeno, že to nebylo tak úplně přesně všechno v pořádku, tyto volby. Jaký byl důvod? Mm, mnozí lidé z různých spekter společnosti nám bylo řečeno, že tam byly takové eh, byly tam vlastně eh, takový nátlak, byly tam různé hrozby, Eh, bylo, byly tam vlastně různé výhrušky, ale to tady bohužel jsou věci, kterých, která vydáme i v jiných částech světa. Tato země, eh, která eh, se chce stát kandidátskou zemí, by ale měla mít takové volby, kde by se tyto jevy neměly projevovat. Lidé si tak stěžovali, že tam vlastně byla velice taková mm, nečistá předvolební kampaň a zároveň se ukázalo, že tedy bohužel eh, výhledy mnoha politiků, kteří usilovali o funkci, mm, ti, ti vlastně neusilovali příliš eh, o mm, jak si celou Bosnu a Hercegovinu, spíše mm, se zaměřovali na ty jednotlivé části. Pak bych chtěla také pohovořit o tom, jak to bylo v těch volbách eh, Republiky Srbská. Eh, myslím si, že eh, by bylo možné eh, tu misi, ta mise, naše mise byla poměrně malá. Myslím si, že by bylo dobré v, ty, v ten samý den navštívit právě i volby v Republice Srbské, protože tam došlo k velkým eh, různým demonstracím, došlo tam k nějakým, eh, dva muži mm, se pohřešovali, došlo tam k nějakému úmrtí snad. Vlastně vůbec to nebylo vysvětleno, tehdy ani doteď to ještě nebylo vysvětleno, ale lidé vyšli do ulic, Tisíce lidí vyšlo do ulic. Mm. Často jsme eh, slychávali o podvodech a korupci a ostatní nám řekli, že v jiných státech mají mafii, kdežto Bosna a Hercegovina je vlastně stát vlastněný mafií. Ehm, to je to vlastně nám potvrdilo mnoho lidí, jak, jak si formálně či neformálně. Um, takže co se týče těch voleb, tak eh, došlo také k různým narušováním eh, ze sousedních i vzdálenějších zemí, které zasahovaly do volební kampaně. Eh, pak se tam také mm, normálně bychom vlastně neočekávali takové zasahování z jiných zemích, eh, například eh, tam přiletěl vysoký hodnostář eh, z Ruska během těch voleb, takže to také třeba mm, nebylo příliš hodné. Celkově můžeme říci, že tyto volby nebyly bez problémů, ale byly to volby, které si myslím, že lze charakterizovat jako řádné volby. Jedno z takových eh, výrazných rysů, které bych ještě chtěl eh, potrhnout, než eh, přijdu k závěru, je to, že tam byla poměrně velká velké zastoupení různých pozorovatelů. Byli tam zástupci občanské společnosti, kteří vytvořili takovou alianci, že se, že budou se účastnit jako pozorovatele voleb. Bylo to třeba části pod lupou. Já osobně jsem to považoval za zajímavé v tom smyslu, že tam přišly stovky tisíce mladých lidí, mm, kteří vlastně neměli úplně zájem, nebyli vlastně samotní kandidáti, ale přišli tam jako občané, chtěli, mm, měli velký zájem o ty volby a měli zájem o to, aby se zajistilo, že ty volby proběhnou řádným způsobem. Takže to je vše z mé strany, pane předsedo, a samozřejmě všechny další podrobnosti naleznete v naší zprávě. Děkuji a nyní dávám slovo panu Toninu Pičulovi, který byl předsedou, té, který je předsedou delegace. Eh, mám pocit, že se tváříte trošku překvapeně. Vy nechcete vystoupit do této diskuse? Dobře, tak nyní pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Já eh, také budu hovořit o volbách, ale nejdříve musím říct, že bylo důležité, že jsme měli na místě delegaci Evropského parlamentu. Eh, Poté, co jsme pozorovali volby v jiných zemích, eh, na Balkáně, v Albánii, Macedonii, v Kosovu. Bylo tedy vhodné, že jsme měli pozorovatelskou misi i při volbách v Bosně a Hercegovině rád bych řekl, že volby podle svědectví pozorovatelů byly v volby v zásadě korektní, ale eh, bohužel volební zákon nebyl změněn, protože to bylo příliš komplikované s právního hlediska a také nebylo u, během voleb naplně rozhodnutí ústavního soudu v případě Ljubič. Musím říct, že mě nepřekvapily závěry pozorovatelů, které se týkaly polarizace debaty a etnické segmentace. Neboť toto jsme do, mohli pozorovat již v předvolebním období, kde se to již rýsovalo předvolební období ta kampaň byla delší než dříve, v podstatě začala rok a půl eh, před letošním říjnem. A bylo vidět eh, v těch diskusích a debatách, že se tam projevila taková negativní retorika, eh, ty minulé strachy se vyvolávaly. A toto vedlo nakonec k tomu, že máme zvolené stejné strany. Nedošlo k žádné změně. To je tedy podstatě pouze potvrzení toho, co již bylo. Samozřejmě, že tam byli ti, kteří zvítězili a ti, kteří prohráli. Takže to je výsledek voleb, ale ty, ty, ty strany zůstaly stejné. E, a jinak říkám, že je velice důležité, aby byly naplněny doporučení OCM ODIR, až tedy budou předloženy. My, jak již říkám, jsme tam měli pozorovatelskou misi jako Evropská unie, byli tam také pozorovatelé z parlamentu, takže doporučení budou, budou tam také lidé z OECD a je důležité, abychom pak trvali na těch doporučeních a já až budu eh, na začátku lednu mm, v Sarajevu, tak budu eh, velmi apelovat na ně, aby tato doporučení brali vážně. Děkuji. Děkuji. Pan Josef Radoš, prosím. Děkuji. Já si myslím, že je dobré, že zpráva říká, že z technického hlediska, takže se jednalo o uh, volby, které probíhaly relativně správně. Ale máme tady ještě dva nevyřešené eh, problémy, eh, ke kterým došlo během předvolebního období. A to eh, za prvé sněmovna ve federaci a v republice Srbska. Tyto dvě sněmovny by měly být zárukou pro tři ustavující národy, ale v obou z těchto sněmoven tak vždy zástupci jednoho e, národa jsou voleni zástupci jiného národa a potom e, tímto nejsou e, zaručena práva těmi lidmi, kteří jsou ve vedení. A samozřejmě to vede k podkopání důvěry v politický systém. Další problém je předsednictví Bosny Hercegoviny. Měly by tam být eh, tři eh, členové, kteří by měli eh, tvořit zástupce tří národů. Chorvatský zástupce byl zvolen dvěma až třemi procenty hlasů, které odevzali Chorvati. A to nevysílá dobrý signál ohledně toho, jakým způsobem se zastupují práva Chorvatů v Bosně Hercegovině. My si myslíme, že Ústřední volební komise by měla pracovat na eh, zlepšení těchto otázek, pokud je o Bosnu Hercegovinu, pokud je o federaci a pokud je o Republiku Srbska. Každopádně ale tento výbor je pouze technickým orgánem a pravděpodobně eh, nemá dostatečné dovednosti ani pravomoci, aby napravili problémy do příštích voleb. A také s tím souvisí to, že volební zákon rovněž nebyl změněn. A to jsou všechno otázky, které by měly být v budoucnosti vyřešeny. Jedná se o to, že tato situace je nelegitimní. Musíme mít také na zřeteli, že soudní rozsudek stanovil, že Eh, že sedič Finči nebyl respektován. Right, thank you, Mr. Chairman. Juliana Davko. Já budu pokračovat anglicky. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. I když eh, tady se jedná o, Chorvaty, o Bosňany a Hercegovince. Já jsem velmi ráda, že <clears throat> jsem si vyslechla tato slova, která tady padla, ale já si myslím, že tento parlament by měl věci nazývat pravým jménem když hovoříme o Bosně eh, Hercegoviny. Eh, během své volební eh, kampaně přijel Erdogan. A musíme poukázat na to, že Turecko sehrálo velmi důležitou úlohu mm, během volby chorvatského prezidenta. Islámská komunita poučila rodiny, že jeden eh, z členů rodiny by měl eh, volit eh, druhého člena federace, tedy toho chorvatského člena předsednictví. To znamená, že ten Chorvat byl volen muslimskými voliči. A proč se tady to, toto řeší? Turecko Chorvatsko se blíží k našim hranicím. Tady se nejedná o běžnou zemi, eh, jsou tam, eh, je tam mezinárodní eh, dohled před dvěma dny jsme oslavili výročí mírové dohody. To, co se děje v Bosně Hercegovině, tak to se také odrazí v blízké budoucnosti. Musíme zohlednit všechny ty vlivy, které na tuto zemi působí a já jsem byla zklamaná Eh, tím, že mý kolegové tady nejsou. Tady eh, to ukazuje, eh, jakou starost jim činí bezpečnostní situace v této části světa. Děkuji. Hlásí se o slovo někdo další? Člen, nějaký člen delegace nebo stínový zpravodaj? Zdá se, že ne. Franku, Franku, chtěl by si to schrnout stručně, prosím. Děkuji. Já to udělám eh, stručně a já vědomě jsem se eh, nesnažil eh, vyslovovat nějaké soudy, protože si myslím, že to je věc voleb. Ale chtěl bych říct si dvě věci. Za prvé, co, co se týče voleb. Důležité je, že volby byly umožněny. Ať už se děly, jak se děly, ale ty volby byly umožněny. A to ukazuje, že opravdu došlo k takovému eh, přechodu a že eh, tak eh, jak jsou zřízeny instituce a jak vypadá dnes Bosna Hercegovina. Takže už ta situace je taková, že by se měla umožnit autonomie a já si myslím, že bychom eh, měli ještě dojít eh, do stavu takovéhoto eh, zřízení a my jsme si uvědomili v mnoha případech, že co se týče voleb v případě předsednictví, takže celkově spokojenost to obyvatel s institucemi a co se týče spokojenost s legislativou, takže tato spokojenost je docela omezená. A když bych chtěl zareagovat na to, co řekla Juliana. Ano, eh, samozřejmě, je to eh, eh, samozřejmě, že když jsou volby, tak že jsou nějaké volby, tak třeba německá kancléřka by to podpořila, ukázala by se. Ale já nemám starosti, když třeba Plenkovič jede do Hercegoviny. To mi nečiní starosti, ale co mi opravdu činí starosti je to, že máme Saudskou Arabii, Vahaby a potom Turci Eh, kteří ehm, jsou eh, v Bosně a že tady eh, samozřejmě je ta logika v Republice Srbska a která souvisí se fungováním Bosny a Hercegoviny. A to je proč na tiskové konferenci v Sarajevu jsem řekl, že všichni by si měli být vědomi, že Evropská unie, jestliže Bosna a Hercegovina se stane kandidátskou zemí, takže potřebujeme jednoho partnera, ne dva nebo jednoho a půl. A že cílem eh, veškerých úsilí je, abychom měli jednoho partnera. A není tomu tak, není, protože máme jednoho prezidenta pro eh, Srby, potom máme bývalý prezident Republiky Srbska, řekl, že eh, vůbec nemá úmysl se zúčastnit těch předsednických setkání, že to bude dělat přes videokonferenci. Čelíme vlivům na jeho východní hranici a to mi činí opravdu velké obavy. Eh, třeba v Kosovu a Albánii, tak eh, si eh, na tyto věci stěžujeme a v Bosni Hercegovině ne, ale já si myslím, že mm, existují opravdu velmi závažné okolnosti pár desítek kilometrů od našich hranic. Bosna Hercegovina potřebuje pomoc v této oblasti a potřebuje zcela jistě, aby se Evropská unie více zapojila. Děkuji vám za tyto informace. Několik otázek je tedy ještě otevřeno a určitě o tom budeme muset diskutovat. A dalším eh, bodem je eh, zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018. Eh, toto je druhá rozprava k této zprávě. A Eh, plánuje se hlasování eh, na půdě výboru AFETu 6. prosince a já bych chtěl dát slovo panu Predovi zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, toto je druhá rozprava o tomto tématu. Začali jsme koncem srpna debatovat o této nové zprávě. Od té doby došlo k jistému vývoji a také byly předloženy pozměňovací návrhy. A já jsem se snažil na základě těchto návrhů eh, Eh, zohlednit právě ten vývoj, ke kterému došlo. Asi to nejdůležitější, k čemu došlo, to byly ty volby, o kterých jsme právě diskutovali. Pak také došlo k jistému pozitivnímu vývoji v jednotlivých oblastech. Eh, k tomu zmíním. Od konce srpna například byla přijata strategie pro energii a pak také došlo k tak dlouho očekávané změně trestního procesního zákonníka. To bylo uděleno na poslední chvíli přímo před volbami. Já jsem předložil pozměňovací návrh, který upřesňuje určité věci, které jsem nemohl prohloubit ve svém původním textu, protože tam bylo omezení obsahu textu pro překlad. A také jsem zapojil jisté komentáře komegu, například jsem přidal odstav o vnějších vlivech na Bosnu a Hercegovinu a o prostředcích, jak se jim bránit, a že je také důležité, aby Evropská unie se v této věci více angažovala. A tak by tato země mohla pokročit směrem k Evropě. A samozřejmě by to prospělo také politické stabilitě. Já jsem obdržel 82 pozměňovacích respektive 90 pozměňovacích návrhů k této zprávě. To je běžná, běžný postup. Takže to je celé v pořádku. A já jsem předložil 27 kompromisů které pokrádej, pokrývají 124 pozměňovacích návrhů z těch 190, které byly předloženy, bylo jich tedy původně 190. Snaží se být koherentní v mém poselství A musím říct, že jsem učinil prostě to nejlepší, co bylo v mých silách. Snažili jsem se, měli jsme také setkání se stínovými zpravodajově, to bylo ve Štrasburku. A nyní tedy dopracováváme dokonce ty kompromisy a děkuji kolegům, stínovým zpravodajům za odvenou práci a také děkuji Antoniovi Piculovi, který se k nám přidal jakožto šéf delegace, která pracuje na tématu Bosny a Kosova. Nebyl tady detailně představa těch 27 kompromisů, ale pane předsedo, jsou tam klíčové elementy. Něco zmíním. Musím říci, že od samého počátku byl tady velký zájem o text, což se projevilo na tom počtu pozměňovacích návrhů, zejména se týkalo otázek práv a základních práv diskriminace, svobody médií, boje proti korupci, terorismu, extremismu a nebo nezávislosti soudnictví. A já jsem se tady toto snažil zapracovat do kompromisu, pak tam byly důležité eh, další otázky eh, osoby, které byly které zmizely nebo které byly přesunuty z místech, kde se odehrávaly konflikty. Migrace je letos velice aktuální téma a také otázka ochrany životního prostředí, která se tam je eh, také, je to takové téma, která se neustále opakuje. Co se týče kompromisu, tady doufáme, že Bosna Hercegovina nám co nejdříve eh, zašle od odpovědi na dodatečné otázky Evropské komise tímto způsobem e, e, přispěje v přípravných pracích k e, svému kandidátskému statutu. Já ovšem musím říci, že opět je zde um, jaksi prodlení, i když v Sarajevu se zavázali k tím věcem, něco slíbili, ale nedodrželi to v té lhůtě, která tam byla nastavena. Měla to být do podzimu ty dotatečné otázky, tak nějak pak se, pak se říkalo, že to bude eh, v polovině září, ale stále ještě nemáme, takže doufáme, že eh, my nakonec v Bruselu eh, tady budeme moci přivítat zástupce Bosny a Hercegoviny, který nám přiveze ty odpovědi. Co se týče těch kompromisů, tady musím říct, že jsme naležili řešení, jak tam zapracovat výsledky voleb, jak jsme o tom právě diskutovali pak varujeme ve veškerými snahami blokovat e, vytvářením orgánů. Ta země je velice komplexní, samozřejmě to trví, než se orgány po volbách ustaví. Již tento proces byl zahájen, celostátní předsednictvo e, Bosny a Hercenoviny bylo předevčírem inaugurováno A býval, jeden bývalý člen se ostatního předsednictva byl v Chorvatsku a tam se setkal s čínským a ruským velvyslancem. Takže to tady na tom vidíme tedy, jak eh, ta situace se vyvíjí. Co se týče předsedy eh, eh, parlamentu republiky Srbské, ten byl také již zvolen, ale mnoho míst ještě tady není obsazeno a my bychom měli trvat na tom, že je zásadní, aby tedy orgány se ustavily co možná nejdříve a to v zájmu občanů. Já jsem ještě nestratil důvěru, že nakonec tedy vznikne vláda ještě před koncem tohoto roku. To by bylo vynikající. Co se týče eh, toho celostátního parlamentu, tady bohužel stále ještě nebylo provedeno rozhodnutí ústavního soudu v případě Ljubič. Řešení tedy ještě není je tam problém politické reprezentace v Bosně a Hercegovině. To se jasně projevilo. E, a je také důležité, aby bylo provedeno rozhodování e, Evropského soudu pro lidská práva v těch e, případech, kterých se to týká. Já musím říct, že od té doby, co jsem začala vypracovávat tyto zprávy, tak eh, jsme se snažili přijmout takový nový přístup, to bylo v roce 2014, že tedy ekonomické a sociální reformy jsou důležitější než vše ostatní. Vždy jsme chtěli, aby byly aplikovány o odpovídající rozhodnutí a vždy jsme podporovali myšlenku politických reform, ale vždy cestou kompromisu. Nikdy jsme nezanedbávali tedy ani tuto tematiku. A kompromisy nadnáší, je tady ještě jednou, veškerou tuto problematiku, zejména tu otázku nutných eh, politických a ústavních reform, které by měly přijít co možná nejrychleji. Co se týče eh, našeho názoru, jakožto výboru na možný kandidátský status této země, tady zejména připomínáme eh, to, že je důležité, aby legislativa země byla kompatibilní s naším AKI. Takže tady je opět nutnost přijmout celou novou řadu sadu a reform, tak, aby země byla tedy v souladu s eh, našimi evropskými normami. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Velice děkuji. Nyní pan Tonino Pičula, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu Predovi za jeho spolupráci při přípravě této zprávy, která vždy si žádá velké úsilí. Když jsme se připravovali na vypracování zprávy za rok 2018, tak eh, jsme museli také brát v úvahu tu otázku voleb. Eh, volby se sice konaly, ale vlastně předtím došlo k změně volebního zákonníka. Ehm, Bosna a Hercegovina měla stále chronický nedostatek dostatečné architektury eh, toho systému jak, jak, jak, bude tedy, jak, jak, bude, eh, jak budou zastoupeny ty tři hlavní národnosti, které si myslím by měly být voleny samotnými těmi zástupci a ne ostatními. Eh, musí tam být eh, určitý, určitý dohled nebo určitá kontrola. Transformace dejtonského systému by měla proběhnout tak, aby vznikl stát, který je založen na principu subsidiarity a právního státu. Musí tam být rovné zastoupení všech zástupců společnosti a také i jednotlivců. Mm, práva eh, lidí jiných než těch tří hlavních národností, eh, to ukazuje případ Sejdič Finči, Bosna a Hercegovina má zkrátka zatím problémy s tím, že neprovádí mm, rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora pro lidská práva. A myslím si, že o tom ještě budeme hovořit. Eh, později je zde takové určité vákuum, které pokud tam ještě bude pokračovat, tak může celou situaci ještě zhoršit. Minulý rok v Bosně a Hercegovině bohužel nedošlo k žádnému pokroku. Navíc eh, země stagnuje očividně v eh, mnoha oblastech. Doufáme, že nový parlament a ta federální sněmovna národů mm, bude pro nás eh, lepším partnerem a že konečně započnou s prováděním dohody o stabilizaci a přidružení. Bosna a Hercegovina je zatím jedinou zemí na západním Balkánu, která vlastně ne, v té vrstvě parlamentu nespolupracuje s Evropskou unii zatím. Děkuji. A nyní dávám slovo předsedovi pracovní skupiny pro západní Balkán, kterým je pan Eduard Kukan, což jsem tedy já. Takže, vážené dámy, vážení pánové, zatímco za námi už je tato silně polarizovaná předvolební kampaň, Eh, doufám, že nyní všichni politikové velice závažně zrychlí celou reformní eh, proces a že budou postupovat eh, tedy podle toho, co bylo dosaženo, pokud se chtějí stát kandidátskou zemí Evropské unie. Zpráva vypichuje nejdůležitější problémy, kterým země čelí. Je nutné zlepšit tržní ekonomiku, bojovat s korupcí a také zlepšit svobodu vyjadřování a nezávislost médií. Zpráva hovoří rovněž o porušování eh, závazku eh, té dohody o přidružení. Je důležité také, aby to byl jednací řád pro SAPC. Nedochází také k provádění Evropského soudu pro lidská práva. Je to věc Sejdič, Finči, Zornič, Pilav a Šlaku. Tyto, tato rozhodnutí eh, soudu nebyla provedena takže důležité, aby se tím země začala zabývat. Poslední komentář se týká chvály těch jednotlivců, kteří usilují o e, překonání těch různých etnických a náboženských rozdílů a také chválím ty, kteří jsou aktivní v občanské sféře. Chtěl bych vám e, zmínit jeden příklad. Chtěl bych například pochválit eh, vysokoškolské studenty z Vjajce, kteří získali cenu za eh, svou odvahu a občanskou společnost. Byly tam protesty v Banja Luce eh, kvůli panu Vanu Dradičovi. Myslím si, že bychom to měli zmínit. Myslím si, že musíme chválit všechny, kteří eh, bojují za svobodu vyznání, bojují proti nenávistným projevům, proti mm, různým, mm, obecně proti nenávisti a kteří bojují za to, abyste byla inkluzivní společnost. To je jediná cesta pro Bosnu a Hercegovinu. Musí to být moderní, občanská společnost, musí se zabývat, eh, nesmí se to posunout do etnického rozdělení, ale musí to být založeno tedy na občanské společnosti. To je z mé strany vše a teď další mluvčí je pan Paparakis. Děkuji, pane Kokane. Já bych chtěl poděkovat nejprve zpravodaji, který vzal v úvahu mnoho našich pozměňovacích návrhů a vypracoval různé kompromisy. Zejména se zabýval tou sociální dimenzí, která je prioritou. Eh, pokud eh, se má země snažit o eh, další přiblížení k Evropské unii, je nesmírně významné, aby se legislat legislativní rámec se v Bosně a Hercegovině upravil, aby se změnil, musí brát v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a musí také přinést pozitivní efekt pro každodenní život lidí v této zemi. Musí zde být pracovní místa, musí být ochráněni nejslabší lidé, nejzranitelnější lidé společnosti, Domnívám se, že je velice důležité, aby i občanská společnost byla zapojena do celého toho procesu a aby i oni sami mohli doufat v lepší budoucnost. Došlo k malé změně jednoho kompromisního návrhu číslo 10 a 23. Tam jsou ještě určité drobné změny. Pak ještě 172. Takže tam jsou drobné změny, ale nechci o tom podrobně hovořit. Já tyto návrhy zašlu panu Predovi. My jako Evropský parlament musíme ještě více ukázat, že tato země má evropskou perspektivu, což jim zcela jistě pomůže eh, v takovém politickém řízení své země. všichni budou moci prosazovat své zájmy a každý bude mít také náboženskou eh, svobodu. Musí zde být taková situace, v ní jejíž legislativní rámec bude v souladu s legislativou Evropské unie, s AKI. Takže musí dojít k ústavním změnám, aby mohlo dojít k takovému souladu. Musíme se zúčastnit um, toho, aby, zde, aby se vytvořila nová politická kultura, která bude podporovat vzájemné porozumění. E, díky potřebným změnám mohou dosáhnout e, pokroku, mohou e, zlepšit situaci v oblasti sociálních práv, mohou také třeba, mm, je také třeba lépe bojovat s určitými stereotypy, které existují v této komunitě. A na závěr bych ještě rád řekl, že role Evropského parlamentu je dnes možná ještě důležitější než dříve. My Bosně a Hercegovině dlužíme svou eh, podporu, aby mohli dále pokračovat. Děkuji, pane Papadokisi, a nyní pan Radoš. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rovněž poděkovat panu zpravodaji, panu Predovi za jeho komplexní zprávu. Jsem si jist, že jeho práce rozhodně nebyla snadná. Dovolte mi stručně pohovořit o té ústavní otázce. E, toto usnesení volá po ústavních změnách, ale rozhodně to není poprvé, kdy tak činíme. Potřebujeme nějaký jiný mechanismus, než pouze žádat ústavní změny jenže žádný takový mechanismus nemáme. Změny ústavy by možná také vyžadovaly i změny v Daytonské mírové smlouvě, ale to je pak ještě složitější politická otázka. Provádění soudních rozhodnutí, eh, respektive jejich neprovádění, to znamená třeba ten případ Sejdič Finči, pak je zde například eh, případ Ljubič, který se týká volební reformy, pak jsou zde určitá rozhodnutí ústavního soudu, eh, které by měla dovolit občanům, aby se účastnili volebních eh, voleb v Mostaru a tak dále takže to, to jsou určitá rozhodnutí, o kterých jsme hovořili, ale pak jsou zde ještě celé desítky dalších eh, rozhodnutí ústavního soudu Bosny a Hercegoviny, které nejsou provedeny. Současný eh, justiční systém v Bosně a Hercegovině není harmonizovaný, často dochází k rozporným eh, výrokům nebo rozporným rozhodnutím. A jedno z takových slabin tohoto soudního systému Bosny a Hercegoviny Eh, nebo je, je to, to, to je vlastně ještě další systém, který oslabuje, nebo to je vlastně další věc, která oslabuje ten soudní systém Bosny a Hercegoviny. Eh, vyžaduje si to rovněž eh, naši podporu. protože mm, se pak snižuje důvěra občanů v takový soudní systém. Rovněž to může vést k různému narůstání napětí v Bosně a Hercegovině. a pokud se ptáte, zda je pravděpodobné, že se Daytonská dohoda nějak bude měnit v budoucnu, já si myslím, že bychom se spíše měli zaměřit na změny soudního systému, měli bychom usilovat o harmonizaci těch eh, roztříštěných soudních systémů a je také zapotřebí provést v praxi rozhodnutí soudu, protože to pak eh, i zvýší důvěru občanů a celkové fungování státu. Děkuji, pan Belde. Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst wil ik eh, collega Preda. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden jsme se sešli na setkání stínových zpravodajů, bylo to velmi eh, přínosné. A dnes, eh, když vás eh, poslouchám, tak bych si chtěl vzpomenout na posledních 9-10 let. Já jsem byl novinářem, válečným zpravodajem v regionu. A ta situace byla strašná, nespočet obětí. A pamatuj si na Slovenku Tragolič, která e, řekla, já jsem v první linii e, z Chorvatska, ale že je e, důležité, abychom mohli být připraveni na budoucnost naší země. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Žovka. Děkuji. Pane předsedo, e, děkuji vám e, za ta vaše e, krásná přína pro Bosnu Hercegovinu. Já jsem byla velvyslankyní v Bosně a já si také přeji všechno nejlepší pro tuto zemi. A je to země, která hledá svoji vlastní duši. Nedávno můj eh, premiér eh, přednesl toto téma na radě a eh, řekl, že byl porušen princip Daytonské mírové dohody a že musíme nalézt řešení pro krizi, která se objevila. A toto se řešilo toto pondělí na Radě zahraničních ministrů. Eh, náš eh, premiér Andrej Plenkovič, který rovněž eh, předsedal těmto setkáním, dobře pochopil, v čem spočívá hlavní problém, v čem tkví důvody možná z toho sobeckého důvodu, že Eh, chceme eh, zachovat eh, tuto komunitu Chorvatů. Jedná se o 500 tisíc osob a rovněž chceme zachovat mír na hranicích s Bosnou-Hercegovinou. Tato sněmovna přijala čtyři usnesení, kde se nabízí střední cesta mezi Eh, tím unitárním přístupem a eh, separatismem. Musíme hlasovat na plenárním zasedání a musíme vyvinout nátlak na Evropskou komisi, aby eh, provádl, provedla naše usnesení, protože jinak nevím, co tady děláme. Přicházet s novými usneseními, ale musíme být realističtí. Eh, evropské, eh, jediné evropské řešení je federace. Je to ta střední cesta, federalizace a provádění našich usnesení a respektování všech ústavních rozhodnutí a respektování dohod z Daytonu, dokud to nedojde k žádné jiné změně. Eh, děkuji vám, nikdo další se o slovo nehlásí. Tak dám slovo eh, paní Mrs. Mikela eh, Matuela, která je vedoucí generálního ředitelství NIR pro Albány, Bosnu a Hercegovinu. Děkuji vám za slovo pane předsedo, a e, chtěla bych ocenit e, zprávu pana Predy, e, protože tam jsou zohledněny závěry komise, tak jak to bylo zveřejněno v dubnu tohoto roku. Na základě zprávy pana Predy a na základě naší vlastní zprávy je jasné, že Bosna Hercegovina bude čelit v budoucnu problémům, pokud jde o její integraci do EU. Evropská komise eh, je eh, samozřejmě připravena eh, pomoci zemi v tomto procesu a konkrétně my jsme v procesu přípravy stanoviska ohledně žádosti Bosny a Hercegoviny. A jedná se o posouzení reform, které musí Bosna a Hercegovina provést tak, aby mohla přistoupit k EU. Otázka eh, právního a institucionálního eh, systému, který není v souladu s AKI a s evropskými standardy, to je věc, která se musí řešit. Bude to potom na politickém vedení a na obyvatelích Bosny, jak tyto otázky řešit, ale je jasné, že eh, politické vedení požádalo o členství v Evropské unii a proto pokud bude potřeba eh, provést eh, úpravy, tak aby eh, standardy byly v souladu se standardy EU, tak stávající právní systém musí být tedy odpovídajícím způsobem upraven. Co je z našeho pohledu obzvláště důležité, je to, aby ty instituce byly co nejdříve zřízeny, tak aby se mohly co nejrychleji provést potřebné reformy. My o tom nyní diskutujeme s politickým vedením, hovoříme o sociálně hospodářských reformách, které je potřeba provést a to se týká také dodatečných reform, eh, které jsou eh, potřeba z našeho pohledu EU. Evropská komise je ochotná podpořit zemi v tomto procesu a chceme pomoci Bosně a Hercegovině v nalezení e, řešení, které jsou v souladu s našimi standardy a s naším AKI. To je úloha Evropské komise v tomto procesu a e, zároveň se těšíme na spolupráci se všemi evropskými institucemi v rámci tohoto procesu. A samozřejmě Evropský parlament v tomto procesu se hraje velmi důležitou roli a proto já se velmi těším na spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám to byla velmi zajímavá diskuze a proto bych chtěl požádat pana zpravodaje, aby toto schrnul. Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegům za jejich vystoupení. Několik slov, zcela stručně, o SCPC. Tady to bylo změněno panem Piculou. To je, myslím, zásadní. Pokud nový parlament se bude chovat ten jako ten minulý, tedy pokud budou opově blokovat eh, informace, informace CBC, tak je to známka eh, návratu zpět. A takov, i s ohledem na status skandinávské země, to je jasné. Na tom trvám. A eh, jsem velice rád, pane předsedo, že jsem si mohl vyslechnout vaše slova o etnickém rozdělení a o tom, co, čemu se nazývá hate speech, nenávistné projevy. Bohužel něčemu takovému čelíme i v některých členských státech, i v jiných regionech. A v Bosně a Hercegovině Bohužel ten diskus probíhá i s ohledem na ten e, válečný kontext a na ty vzpomínky na válku, paměť o válce, která je relativně chaotická, což je také zdrojem jistého napětí. Dále bych si zmínil o tom, co říkala paní Zovko o našem poselství. Ano, naše poselství, to je, jeden, to je také to, co řekla Rada. Ale e, naše poselství jsou stejná jako ta poselství, která zaslala Rada. Jde tedy o to, aby co možná nejdříve si ustavili eh, eh, orgány ústavní a pak je důležité, aby došlo k změně volebního zákona. Ale proto je třeba, aby oni i samotní bosňané s tím souhlasili. My eh, nemůžeme být jim jejich vědnávačem či prostředníkem, to musí oni sami, my máme jiné věci na práci. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a pak eh, se opětovně setkáme při hlasování o této zprávě. Velice děkuji, takže tím eh, končíme bod, který se týkal Bosny a Hercegoviny. Děkuji všem, kteří do této diskuse přispěli. Další dva body se týkají Afghánistánu. Projednáme tyto dva body současně. Bod 26. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán. A další bod 27. Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Islámskou republikou Afghánistán. Dovolte mi pár slov na úvod. Afghánistán je zmítán eh, už téměř čtyři desítky let různými ozbrojenými konflikty a abychom ukázali prohlubující se vazby a solidaritu eh, s rozvojem Afghánistánu, vyjednala Evropská unie dohodu o spolupráci a partnerství a rozvoji s touto zemí, která byla podepsána 18. února 2017. Tato eh, smlouva vstoupila prozatímně, eh, nebo nabyla účinnosti tedy 1. prosince 2017, ale nyní ještě probíhá ratifikace ze strany členských států a také Evropského parlamentu. Náš výbor se rozhodl eh, zahájit dvě paralelní dva paralelní postupy. Za prvé máme zde legislativní usnesení, které se týká postupu souhlasu a také ještě další usnesení, které umožní parlamentu, aby se sám vyjádřil obecně o vztazích mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Takže dáme nejprve slovo paní Fotize. Paní Fotiga, jak mi bylo řečeno, není přítomna, ale je zde pan Čambacky, který, jak mi bylo řečeno, ji zastoupí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Budu hovořit jménem paní Fotigy, která je zpravodajkou. Paní kolegyně se omlouvá, že zde dnes nemůže být sama přítomná z zdravotních důvodů. Z toho proto mě požádala, abych její stanovisko představil. Už téměř eh, pátý rok probíhá transformace v Afghánistánu, začalo, bylo to zahájena v roce 2014. Tato transformace začala tím, že byly staženy eh, mezinárodní síly, mírové jednotky, ale zůstává zde mnoho dalších eh, výzev a problémů, které se týkají společnosti. Hlavní takovou výzvou je bezpečnost. A Afghánistán tedy čelí řadě závažných problémů nízký ekonomický růst, vysoká nezaměstnanost, mnoho vnitřně vysídlených osob, eh, stále probíhající konflikt. A pak je zde ještě celá řada dalších problémů, které dopadají negativně na tuto zemi. Stále eh, tyto všechny problémy dopadají negativně na mm, Eh, na místní osoby, jsou tam stále ještě, teror, dochází k teroristickým útokům. Um, mají, eh, pro teď proběhly parlamentní, nebo chystají se prezidentské volby, eh, v říjnu proběhly parlamentní volby, takže je důležité, aby země nalezla svou cestu k bezpečnosti a stabilitě. To však bude možné pouze tehdy, pokud se na té nejnižší úrovni Eh, regionální úrovni i na té nejvyšší úrovni združí síly, to znamená ta, tou nejvyšší úrovni, myslím, i mezinárodní společenství. Eh, musím říci, že je velice důležité, aby Evropská unie byla významným partnerem Afghánistánu. Takže to je současná situace v Afghánistánu. Můžeme dát ještě několik doporučení je důležité, aby mezi Evropskou unii a Afghánistánem vznikl určitý právní rámec, který má podpořit bezpečnost. Musíme zde být proaktivní ve výcviku jednotek, které mají bojovat proti teroristům. Je důležité podporovat eh, navyšování kapacit. Je důležité také podporovat všechny politické koncepce v sociální i ekonomické sféře. Zpráva se Eh, vyjadřuje i k těm nejvýraznějším problémům a výzvám afgánské společnosti. Zpráva také nabízí několik doporučení a několik akcí, jimž, jichž bychom se měli zúčastnit i my. Například podpora nové, nových politických koncepcí ehm, vlády, to znamená snaha bojovat s produkcí drog a s dodávkami drog. Také je důležité, abyste i pokračovala eh, mise Evropské unie, eh, která se zabývá výcvikem místních eh, složek. Musíme, se za, musíme svou podporu zacílit na mírový proces, musíme se zaměřit na místní občany. No, bohužel zde zůstává mnoho takových nezodpovězených otázek. které, na které je třeba ještě odpovědět. Třicátého listopadu se bude konat v Afganistánu, nebo se bude konat konference o Afganistánu a je důležité, aby všechny tyto věci se dořešily. A my s paní Fatiga chce také ještě říci, že se těší na spolupráci se všemi, kteří se na tom budou podílet, a zejména na stínové zpravodaje. A těší se na vaše případné návrhy a pozměňovací návrhy. Děkuji a teď otevírám slovo nejprve pan Danžan. Pan Danžan, děkuji, pane předsedo. Ještě je taková poznámka k překladu do francouzštiny. Ty vo, vo, vojen Vojenské skupiny v Afganistánu nejsou trénovány OSN, ale na tém, tedy ty jednotky, to byla jen taková poznámka k překladu do francouzštiny. Jinak děkuji, eh, děkuji za informace, které jsme eh, obdrželi. Já si myslím, že ta zpráva je dobrá, že nemusíme ji nějak zásadně pozměňovat, ale samozřejmě situace v Afghánistánu není dobrá. To musíme jasně říci. Já si vzpomínám na jeden panel v podvýboru, kterému předsedá paní Fotika, bylo to před několika měsíci, kde experti, tedy mezi v uvozovkách, nám no, vysvětlovali, že se všechno zlepšuje v Afghánistánu, že Taliban pouze budí dojem, že jsou silní, ale že to tak vůbec není. Ale to už se říká deset let, že jak, kdy, vždycky, kdy zautočí Taliban, tak se o něm říkám, že vlastně, že je Taliban u konce, že takovýto útok byl jenom takový poslední snaha o nějakou na sebe upozornit, ale tak tomu není. E, to je třeba potrhnout. Co se týče cílů, Jistě, my chceme podporovat demokracii, právní stát, boj proti korupci, boj proti chudobě, podporovat prosperitu země, to je vynikající, ale e, my již mnoho let podporujeme tyto cíle, které jsou ale jistou chimérou. A já si myslím, že musíme samozřejmě potvrdit naši podporu Afghánistánu, ale zároveň být Eh, si jasně vědomi eh, těch cílů, které, kterých mohou dosáhnout a těch, který ne. A je třeba, abychom do toho zavedli jistou kondicionalitu. Nejsem si jistý, zda naši afgánští partneři vždy mají tu vůli, tu dostatečnou odhodlanost eh, splnit ty společné cíle, které by měly plnit, ať je to v oblasti boje proti korupci, boje proti obchodování s drogami zejména. A samozřejmě Eh, zpráva má ještě důvod to potrhnout, ale já si myslím, že to dělají poněkud eufemistickým způsobem a to je ta role sousedních zemí. To je skutečně eufemismus, když se tam říká, že sousední země nezdílí, že nebudí dojem, že by vždy sdíleli ten cíl toho spokojeného mírového prosperujícího Afghánistánu. My bychom spíš měli jasně ukázat, jakou odpovědnost mají jisté sousední země, jakým způsobem aktivně přispívají k tomu, aby situace v Afgánu byla nestabilní. Dále si myslím, že co se týče té části, které se týká aktuálního mírového procesu, který je velice fragilní, velmi křehký. Já chci říct, že si nejsem jistý, zda je vhodné, abychom všechny házeli do jednoho pytle, tedy mezi Talibán a teroristické skupiny. Talibán je uznám jakožto partner v mírovém procesu. A pak tady máme ty povstalce. A to není to tež jako teroristická skupina, která není zahrnuta do mírového procesu a od nich tedy žádáme, aby se účastnili vyjednávání. Vyjednávají co tohle máme tam Taliban, islámský spa a další teroristické skupiny. Myslím, že není vhodné je všechny házet do jednoho pytle. A co se týče druhé věc, a týká se to aktuálního mírového procesu, to je to, že je důležité, aby i nadále tam byly vojenské jednotky, které mají doprovázet mírový proces, ale já nevím, jestli je to možná realita. Není možné, za toto povede k možné mírové dohodě. Takže máme tam tu formulaci, že je důležité, aby dlouhodobé je tam zůstávaly vojenské jednotky, já nevím. Je třeba, abychom k tomu asi přispívali obezřetněji. Je třeba si uvědomit, že eh, v to v sobě má i riziko, že by to přispívalo i nadále k té situaci, která je velice špatná. Děkuji eh, a nyní za SAD pan eh, Pičula. Já hovořím eh, jménem stínového zpravodaje Doru Frunculica. Jako stínový zpravodavaj a jménem socialistů a demokratů bych chtěl eh, pogratulovat eh, paní Fotiga za výbornou eh, práci. Pokud jde o závazky EU e v oblasti posílení spolupráce, tak jako je migrace, zdraví, rozvoj venkova, vzdělání a technologie, a také opatření s cílem bojovat proti korupci, praní špinavých peněz, eh, financování eh, trestných činů, terorismu a obchodu s drogami. V této souvislosti bych chtěl říci, že existuje eh, přes 10 milionů osob, které mají velmi omezený přístup ke základním zdravotnickým službám. Je důležité, aby afgánská vláda eh, sestavila skutečně eh, fungující zdravotnický systém, tak aby k tomuto systému měli eh, přístup o zvláště zranitelné osoby, jako jsou ženy a děti, a také, aby byl umožněn přístup pro osoby s postižením. Od roku 2014 země vykázala velmi pomalý růst pod potom byly staženy eh, mezinárodní ozbrojené služky a složky a zhoršila se eh, situace v Afganistánu, pokud je o bezpečnost. Jak už bylo řečeno, tato zpráva je eh, dobrým výchozím bodem pro další práci, ale myslím si, že bychom některé věci měli zlepšit Eh, třeba eh, co se týče eh, sousedí, sousedních zemí, které mají negativní úlohu, měli bychom pokračovat v dialogu s Talibanem, ale v zemi existují různé povstalecké složky, které je potřeba zapojit a děkuji za eh, další eh, spolupráci v této tak důležité oblasti. Eh, děkuji. A za LD pan Petras Austrevičius, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat kolegyni Aně Fotiga. Tato zpráva je opravdu vynikající a je dobrým základem pro naši Eh, další práci pro pozměňovací návrhy a diskuzi. Jsem přesvědčen, eh, že co se týče této dohodě o partnerství a spolupráci, eh, pokud hovoříme o právně závazném rámci, tak to je velmi důležité pro budoucí vztahy EU a Afganistán. A to se velmi dobře odrazilo v textu, který sestavila paní Ana Fotiga. Jsme rádi, že Vše eh, je v souladu se závěry eh, rady z 19. listopadu tohoto roku a vítám, že kolega eh, Dan Žán hovořil také o mírovém procesu s cílem dosáhnout dodržitelné situace v Afganistánu. Ano, musíme být obezřetní Musíme zapojit eh, mnoho partnerů a sousedů, ale to je eh, jediné možné řešení pro eh, dlouhodobé udržitelné řešení situace v Afganistánu. ale nebude jednoduché dosáhnout této mírové dohody v Afganistánu. A co se týče textu Anny Fotiga, tak my eh, navrhujeme několik eh, změn. Eh, za prvé, měli bychom se více soustředit na bezpečnost a na propojení s rozvojem a předpoklady pro rozvoj země s čímž eh, by se kladl eh, základ na eh, rozvoj institucí, rozvoj venkova a řešení, chudoba. To, řešení chudoby. To by měly být naše priority. Regionální dimenze. To je také velmi důležité a já mám několik pozměňovacích návrhů, které se týkají regionální propojenosti. Jak víme, země Střední Asie jsou součástí eh, projektů eh, s cílem eh, disponovat obrovskou infrastrukturou a my si myslíme, že tyto projekty infrastruktury, že by se to mělo v textu zohlednit. Co se týče fondu Evropské unie, myslím si, že bychom měli volat po větší transparentnosti, aby bylo jasné, jaké prostředky poskytuje EU Afganistánu protože Evropská unie je eh, nejdůležitějším eh, dárcem a poskytuje 200 milionů eur každý rok. A to jsou jenom fondy EU a to nepočítám příspěvky členských států. Eh, také si myslím, že bychom měli lépe zhodnotit poslední parlamentní volby, které se konaly 27. října Výsledky ještě zveřejněny nebyly a ještě nejsou tedy právně závazné, ale myslím si, že to by se mělo také objevit v textu. A e, potom e, další možné pozměňovací e, návrhy by se týkaly odsouzení narůstajícího násilí ze strany Talibánu, práva žen, tady o tom hovořili mnozí. A podpora přírodních eh, zdrojů, které by se měly těžit eh, transparentním způsobem a co nejšetrněji k životnímu prostředí. Budu se těšit na spolupráci s paní Anna Fotiga, tak jako u předchozích návrhů a eh, příště se k tomuto textu ještě vrátím. Děkuji vám a za zelené paní Valero. Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže já bych chtěla hovořit o jedné věci, která není obsažena v textu paní Fotigy. Víme, že situace v Afganistánu je velice špatná a že to zatím nevypadá na nějaké zlepšení. Slyšeli jsme o té politice Joint Way Forward, která se zabývá imigrací. A já se chci na to právě teď zaměřit. Z Afghánistánu také přicházejí migranti do zemí Evropské unie. A myslím si, že je to relevantní i pro naše práci protože zde hovoříme o zahraniční politice a o politice migrace. V Afganistánu mají ministra pro migraci, který vystoupil ve švédské televizi a tam řekl, že eh, by byli naprosto zoufalí, kdyby začali být afgánští migranti vraceni do Afghánistánu. Protože tedy několik eh, z, Norva, z Norska, Německa a mm, bylo vráceno několik eh, Afgánců. A často jsou to mladí lidé, kteří potom mohou podlehnout tomu, že je naverbuje Taliban nebo nějaká násilnická skupina. Takže my se snažíme najít eh, dohodu, pro, probíhají jednání o této dohodě s Afghánistánem, ale k té dohodě musí být eh, připojeny různé podmínky, například eh, migranti, kteří odletěli do Iránu, jak by to s nimi bylo. Nám bylo řečeno, že Afghánistán by si s tím vůbec nedokázal poradit, kdyby se tam ti, eh, ti, ti emigranti vrátili. Musíme si uvědomit, eh, jaké problémy tam existují a musíme, brát, musíme mít na paměti všechny případné následky. Dochází i ke konfliktu mezi jednotlivými komunitami v této zemi, je důležité mít na paměti, že ta komunita není homogenní a znamená to, že zkrátka nemůžete poslat eh, ty lidi jen tak do jakékoliv části země. Jsou tam, je tam menšina šítů, existují tam různé zranitelné skupiny v Afganistánu, které potřebují pomoc, potřebují ochranu. Například eh, lidé z města Hazar, A teď nemluvím pouze o určité jakési vojenské pomoci, ale spíše i o pomoci té občanské vrstvě, Musíme se také podívat třeba na to, jak jsou na tom místní mladí lidé. Měli by mít eh, nějaké jiné možnosti, než pouze přidat se k Talibanu nebo nějaké jiné násilné skupině. No a pak ještě jsou další věci, které podám ve formě pozměňovacích návrhů. Děkuji. Nyní paní Lozing za GUE. Máte slovo. Děkuji za tuto zprávu. Myslím, že je dobré, že se ve zprávě hovoří o posílení úloze žen, o rovnosti pohlaví, že se tam hovoří o potírání eh, chudoby, také, že se hovoří o eh, cílech eh, OSN a že se hovoří také o jiných problematikách jako dětská práce. Já se na to nedívám stejně jako pan Danžan, že se jedná o nějaké dvojsmyslné uh, dvojznačné cíle. Ano, je jasné, že se to nedosáhne v předvídatelné době, ale já bych chtěla vědět, zdali směřování těchto opatření, tak zali se může jednat opravdu o um, dobré kroky k tomu, aby se dosáhlo těchto cílů. Například úloha soukromého sektoru v souvislosti s veřejným sektorem. Například článek 18, tam se hovoří o přímých investicích, hovoří se o posílení přímých investací z EU do Afganistánu. Hovoří se o tom, že smluvní partneři by měli mít eh, důležitou úlohu v eh, soukromém sektoru a o tom se také hovoří třeba v článku 37, kde se hovoří o přírodních e, zdrojích, třeba o, o hornictví a hovoří se tam o, o tom, že by se měly vytvořit rámcové podmínky o, e, pro investice a hovoří se tam o dalších věcech, které souvisí s přírodními zdroji a to je věc, eh, se kterými už máme zkušenosti třeba s jinými zeměmi a ty zkušenosti nejsou dobré. A toto směřování, ta otázka hm, hospodářská nevedla k tomu, že by se zlepšila situace občanů. Bylo tomu naopak. Proto si myslíme, že by se měly realizovat veřejné programy, tak aby se přírodní zdroje využily tak, aby to eh, šlo ve prospěch afgánského lidu. Zkušenosti, které máme po 17 letech vojenské intervence, jsou takové, že tato vojenská intervence a přítomnost NATO je součástí spíše problému, než by to bylo řešení. Hmm. Nejedná se tedy o to, že by tato přítomnost vojenská přispěla k nějaké větší bezpečnosti nebo míru. A chci se vrátit k tomu, co řekla paní Valero Ona o tom hovořila velmi podrobně, já s tím plně souhlasím, to, co ona řekla. A to je článek 28. Tam se hovoří o spolupráci v oblasti migrace. A zde bych chtěla říci, že cílem je dohoda o návratu a že toto má být napojeno na rozvojovou pomoc a že by to měla být podmínka. Paní Valero o tom hovořila. Já si myslím, že je nezodpovědné tam eh, tyto osoby takto vracet a my si nemyslíme, že by se rozvojová pomoc měla navazovat na spolupráci v oblasti migrace Myslíme si, že se toto má činit eh, prostřednictvím dohod o eh, návratu. Tedy. A my v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a eh, bude to tedy v souladu s tou pozicí, kterou jsem přednesla. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Halio Marie. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme eh, paní zpravodajce. Tato zpráva je velmi vyvážená, já se omezím pouze na několik připomínek. Eh, první eh, připomínka je, že tady hovoříme o příliš mnoho negativních věcech. Musíme poukázat na to, že ty volby jsou Eh, důležité, i když tam došlo k nedostatku, musíme si uvědomit, že v Afganistánu to chce velkou odvahu, eh, chcete-li jít k volbám nebo chcete-li být zvolen. A Afgánci jsou velmi odvážným národem. A chci zareagovat na to, co řekl kolega Dan Jean a co je velmi dobře zokomentováno v textu. Ano, samozřejmě přeci jenom jsou tady některé problémy, i ty, o kterých hovoříme málo například vztahy mezi etniky, mnohonásobná etnika, blízkost sousedních zemí, boj mezi etniky. Je to velký problém, včetně afgánské vlády. Afgánská vláda nemá vliv na několik regionů. Velký problém v Afganistánu je boj proti drogám. To je jeden ze zásadních prvků finanční rovnováhy Afganistánu. To si musíme uvědomit a boj proti drogám se objevuje pouze v prohlášeních. Je potřeba to řešit eh, přímo na místě. Musíme si uvědomit, eh, že jediný způsob, jak můžou rodiny přežít, tak to je pěstovat drogy. A, potom to, a pokud to nenahradíme něčím jiným, tak ti lidé se nemají čím živit. A potom je tady otázka korupce. Korupce, to je také velmi důležitý faktor, včetně toho, co se děje ve vládě. A to jsou ty problémy, včetně veřejné politiky. E, protože pokud e, to nevyřešíme nebo neučiníme kroky ze strany EU, tak eh, musíme ale sledovat, jak se to provádí v terénu a ta opatření se musí namířit na obyvatelstvo. My tam dáváme velké množství peněz již dlouhou dobu do velkých infrastruktur, ale nejenom. A pokud navštívíte afgánské vesnice, já jsem je navštívila několikrát. Co, říká, co řekněte těm lidem, zejména ženám? Proč, proč Oni musí každý den chodit 10 mm, aby šli provodu ráno. To je obrovský problém. Takže hm, někdy je možné eh, mít vodu dříve, ale eh, někde blíže, ale je to tak nebezpečné, že tam nechodí ani zástupci mezinárodních organizací, jako lékaři bez hranic. Takže musíme mm, se zaměřit na nějaké konkrétní akce v té zemi. A co se týče vojenské přítomnosti, tady je čím dál tím méně zemí, které jsou ochotny tam mít vojáky v Afghánistánu. Tady je problém se vztahy s místní populací, protože vojenské jednotky jsou vnímány jako okupační a to není dobré. A momentálně se školí ty afgánské eh, vojenské síly, ale i to je spojeno s problémy protože lidé, kteří jsou takto vyškoleni, tak jsou pak hned podezírání ta, eh, z rekrutování talibánem či obchodníky s drogami. A proč? Protože stát je dobře nezaplatí a to je také velký problém. Proto si myslím, že mimo těch velkých prohlášení, se kterými my tak často přicházíme, bychom měli řešit ty problémy v Afghánistánu zcela konkrétně. A uvědomit si, že veškeré akce musíme provádět v první řadě přímo v terénu. Děkuji. Uh... Já chci ještě říct si, že zde máme zástupce Evropské mm, služby pro vnější činnost, respektive zástupkyni, takže máte slovo, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, výboru AFET za návrh této zprávy a také za návrh doporučení, které se mají týkat dohody o spolupráci s Afghánistánem. Evropská unie mm, pokračuje se svými dlouhodobými závazky vůči této zemi, budeme i nadále spolehlivým partnerem eh, v úsilí o mír, stabilitu a rozvoj Afghánistánu, ale zároveň máme i na paměti, že mír a stabilita Afganistánu je důležitá pro celý region. V loňském roce jsme eh, přijali strategii EU Afghánistán. Před týdnem rada schválila své závěry kde jsme rovněž řekli, že máme zájem pokračovat v provádění této strategie. Dohoda o spolupráci je vlastně prvním takovým právně závazným rámcem, který máme s Afghánistánem a to je takový, je to hlavní kam, úhel, úhelný kámen pro mm, posílení této spolupráce, pro její posouzení na vyšší úroveň a také proto, aby zde mohla být prováděna ta strategie. Uh, už jsme zahájili dialog s různými, ohledně různých oblastí, které spadají do kompetence této dohody. Pane předsedo, sdílíme, souhlasíme s vyhodnocením, které je ve vaší zprávě a také souhlasíme s některými komentáři, které jste dnes vyjádřili někteří kolegové. Nicméně, ano, samozřejmě zůstává zde ještě mnoho nevyřešených problémů, ale z pohledu SVČ a také i obecně z pohledu EU můžeme říci, že vynaložíme veškeré úsilí e, za účelem podpory míru a stability Afghánistánu. Ten celý proces samozřejmě musí vést samotný Afghánistán. Pak je zde ještě určitá celá regionální eh, snaha, protože už by tady bylo řečeno, že vlastně to s tím souvisí, že to zásadní pro to, aby se to všechno stalo úspěšným projektem. Eh, v Ženevě se bude konat konference, zúčastní se jí i Evropská unie, provedeme tam určitou inventuru veškerého pokroku, který učinil afgánská, afgánská vláda od doby, kdy se konala předchozí konference před dvěma lety. Domníváme se, že ta konference bude také důležitá, abychom dále zapracovali na snaze o dosažení míru. Během ženevských jednání budeme hovořit se zástupci vlády Afghánistánu a s dalšími partnery a budeme dále prosazovat eh, mírové vyřešení. Děkuji vám a budeme vás informovat o všech eh, našich krocích. Doufáme, že Evropský parlament eh, zůstane i nadále také mm, součástí tohoto dialogu. Děkuji. Chci se ještě zeptat zpravodaje, zda chce říci pár slov eh, jako schrnutí této rozpravy. Poprosím vás o stručnost. Děkuji, pane předsedo. Mm, vážené kolegyně, vážení kolegové, mm, chtěl bych říct si, mm, bohužel jsou nějaké technické problémy. Vše to v pořádku. Tak, já bych vás chtěl ujistit, že ve své zprávě mm, že, že, že tady vlastně všechny vaše komentáře zohledníme ve zprávě, budeme ještě spolupracovat nadále se stínovými zpravodaji. Děkuji, říká pan předseda. Tento bod na pořadu jednání jsme uzavřeli a nyní nás čeká výměna názorů s ministrem zahraničních věcí Kyrgyzstánu. Ladies and gentlemen, colleagues, uh, now... Kolegyně, vážení kolegové, nyní se budeme věnovat bodu 28 na pořadu jednání. Čeká nás výměna názorů s ministrem zahraničních věcí Kyrgyzstánu, kterým je pan Aydarbek Čingis Azamatovič. Vážený pane ministře, je to pro nás velkou ctí přivítat vás v našem výboru pro zahraniční věci. Já bych chtěl nejprve zdůraznit, že Kyrgyzstán je jednou z mála demokratických zemí v regionu, i když tedy není to úplně všechno bez chybiček. A vztahy mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem se prohlubují. Evropská unie nyní připravuje komplexní přeskum strategie Evropské unie pro střední Asii a také zvažuje nový návrh financování poskytování asistence na období 2021-2027, které se týká právě i Kyrgyzstánu. Evropská unie zároveň posiluje svou spolupráci s regionem a to prostřednictvím nové generace dohod a je to i dohoda s vaší zemí. Tento výbor připravuje doporučení pro Radu, pro Evropskou komisi a také pro vysokou představitelku eh, jaké prvky by měly v těch eh, dohodách být eh, začleněny a jakého pokroku bychom rádi, aby bylo dosaženo, ehm, pokud tedy má parlament potom ratifikovat tuto dohodu po podpisu. Vážený pane ministře, Dovolte mi dát vám slovo a prosím, informujte nás o situaci ve své zemi. Velice děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Vážené poslankyně Evropského parlamentu, vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěla bych poděkovat za možnost vystoupit ve výboru pro zahraniční věci eh, v rámci stávajících eh, jednání mezi Kyrgyzstánskou republikou a Evropskou unii o dohody o v rámci Eh, jsou to jednání o eh, dohodě o spolupráci a partnerství. Máme eh, dobré vztahy s Evropskou unii, považujeme Evropskou unii za našeho významného partnera. Kyrgyzstán sdílí stejné hodnoty jako Evropská unie, demokracie, pluralismus, správní stát, respekt vůči základním lidským právům a základním svobodám. Také oceňujeme soustavnou podporu Evropské unie v provádění demokratických reform v Kyrgyzstánu a zavazujeme se, abychom dosáhli výsledků. Více než 20 let eh, Kyrgyzstánu a eh, je zde tato spolupráce s Evropskou uní, vznikl dialog a vznikla spolupráce. Jsou, existují zde eh, návštěvy na vysoké úrovni mezi Kyrgyzstánem a orgány Evropské unie. Za posledních pět let jsme ukázali, že máme zájem ještě tuto situaci prohloubit a zefektivnit s, s radostí jsme zaznamenali také to, že prezident eh, Kyrgyzstánu 11. a 12. dubna navštívil Evropskou unii, setkal se s panem Tajánem a také s různými zástupci eh, evropských orgánů a hovořili o různých tématech bilaterální spolupráce. Pak také zde byla návštěva vysoké zástupkyně paní Federiky Mogherini v Kyrgyzstánu. Bylo to v listopadu 2017 a tato návštěva podtrhla to, že Evropská unie podporuje demokratický rozvoj v naší zemi. Vážené poslankyně, poslanci, Kyrgyzstán Kazachstán se po, eh, usiluje o to, aby byl demokratickou republikou, aby to byl právní stát, usiluje o transparentní, což se také bylo projeveno v roce 2015, kde proběhly demokratické transparentní volby. V roce 1916 se konalo referendum o schválení zákona, kterým se má měnit ústava, a tím se, e, změna, tím se začala změna od prezidentského systému po, e, po parlamentní systém. V e, říjnu 2017 se konaly v Kyrgyzstánu prezidentské volby, které, kde tedy došlo k mírovému přesunu pravomocí, nebo tedy byl zvolen nový prezident a také volby, eh, výsledky voleb byly uznávány, bylo to jak v naší zemi, tak i mezinárodním společenstvím. Chtěl bych ještě říci, že nedávno jsme schválili i nový národní, nebo novou národní rozvojovou strategii na období 2018. Eh, a tato strategie má definovat rozvoj na dlouhodobou vizí eh, hovoříme o, budouc, o budoucnosti Kyrgyzstánu, o hlavních oblastech pro rozvoj, pro, jsou tam cíle pro ekonomické, sociální a další oblasti, také tam definujeme priority a různé střednědobé cíle a celkovou strategickou vizi, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Za posledních 22 let Eh, zde, bylo partners, eh, zde fungovala ta dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Kyrgyzskou republikou. Hrála důležitou úlohu, posilovala naše bilaterální vztahy. Mm, Kyrgyzská republika také vstoupila do VTO, byl zde, probíhal zde rozhovor o vzájemných zájmech. Máme zde společná jednání i ohledně vnějších eh, oblastech mm, vzdělávání, justici, Kyrgyzská republika oceňuje úsilí Evropské unie o dialog a také je zde schválení mandátu a jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Kyrgyzskou republikou a Evropskou unii. Chtěli bychom vyjádřit poděkování delegaci Evropské unie za jejich úsilí o to, aby zde bylo naleže, nale, nale, nalezeno dobré eh, řešení pro obě strany a aby celá ta jednání byla mm, pozitivně dokončena. Chtěla bych ještě říci, že když pan Sorobadžin navštívil Brusel v dubnu tohoto roku, tak bylo dohodnuto, že bude pokračovat aktivní práce na té nové dohodě o posílené spolupráci a partnerství. Musíme vypracovat novou dohodu, jsou tam pravidla, která musí odpovídat stávající nové situaci ve světě, novým ekonomickým trendům. Zároveň je zapotřebí ještě e, tam e, zapracovat všechny ty, všechno ta ustanovení. E, je to vlastně z února 1995, ta původní dohoda. První kolo jednání se konalo 19. prosince 2017 eh, Kyrgyzská republika a Evropská unie zatím dokončily páté kolo jednání a od listopadu 2018 eh, existují zde tři týmy, které eh, velice usilovně pracují a dosáhle těchto výsledků. Za prvé politický dialog a reformy. Delegace Mm, uskutečnili svou práci, už mají splněno téměř 90 textu, který spadá do jejich kompetence. Zároveň jsou zde ještě některá ustanovení, kde eh, ještě mm, Kyrgyzstán vyjádřil svou určitou pozici, například eh, Mezinárodní trestní soud, Káhakská konference o soukromém právu, Eh, také otázka readmise a otázka závazných rozhodnutí rady a eh, výboru pro spolupráci. Co se týče Mezinárodního trestního soudu, tak Kyrgyzstan eh, v 8. prosince 2008 podepsal římský statut, ale neratifikoval ho a zatím tam tedy nejsou nebo neuznává závazky, protože tedy podle, zatím je to tak, že tedy ty závazky se nás netýkají Kyrgyzské republiky. Tento římský statut je mezinárodní smlouvou, kde jsou ale zakázány jakékoliv výhrady. To znamená, je nutné, ehm, je nutné přijmout veškerá ustanovení ale jedno to ustanovení eh, římského, římského statutu neodpovídá eh, legislativě eh, Kyrgyzstánu, takže je důležité to ještě dořešit, aby se minimalizovala kolize s národní legislativou Kyrgyzstánu. Co se týče Hákské konference o soukromém právu veřejném, tak chceme říci, že Kyrgyzstán není součástí této konference, Naši odborníci se nyní snaží finalizovat eh, nějaké řešení. Dále otázka readmisí. To, to teď probíhají interní konzultace příslušných eh, orgánů Kyrgyzské republiky. No a co se týče toho třetího týmu, ten se věnuje sektorální spolupráci. I zde se eh, už strany dohodly na téměř na 90% textu, který spadá do jejich kompetence. Jedním z takových hlavních kontroverzních bodů je otázka konvergence a harmonizace kyrgyzské legislativy s legislativou EU. Pro Evropskou unii je to nesmírně důležité téma. Evropská unie to považuje za jeden z takových eh, vůbec eh, základů pro budoucí spolupráci. Eh, pak je tam otázka třeba ochrana spotřebitele, informace pro spotřebitele, pak jsou tam ehm, třeba otázky, které se týkají regionální spolupráce, regionálního rozvoje. Takže ještě zapotřebí dohodnout tyto kapitoly. A další tým se věnoval otázkám obchodu a obchodním vztahům. Tam je ještě celá řada věcí, které nejsou dostatečně skoordinovány. Ehm, ještě se k tomu vyjadřují jednotlivé orgány Kyrgyzské republiky. A pak jsou zde kapitoly. Ehm, Eh, duševní vlastnictví, veřejné zakázky, ochrana opatření, technické bariéry obchodu, řešení sporů, služby, investice. To jsou ještě vlastně všechno kapitoly, které nebyly uzavřeny a tam jsou zapotřebí diskuse a jednání. Kyrgyzská republika dostatečně plní všechny závazky, které vyplývají z mezinárodních vztahů, eh, mezinárodních dohod. Chtěl bych ještě říci, že Kyrgyzská republika se účastní jak eh, mezinárodních, tak regionálních eh, orgánů. Je zde také Eurazijská unie. Dnes zde existuje určité riziko mm, právě kolize mezi závazky, které vyplývají se závazků nebo s dohodami s EU a s dohodami eh, s Eurozijskou unii. Zůstávají zde ještě některé kontroverzní body. Za prvé, vývozní e, cla, e, zeměpisné označení, e, duševní, práva k duševnímu vlastnictví. Ehm, vážené dámy, vážení pánové, máme zájem o další spolupráci s Evropskou unii. Vítáme aktivní spolupráci také s delegací Evropského parlamentu pro Střední Asii a Mongolskem, jejíž vedoucí je paní Veta Grigule. Ehm, spolupráce mezi Kyrgyzstánem a Evropskou unii přináší dobré příležitosti pro další rozvoj bilaterálních vztahů a také je zde třeba i možné vyměňovat si osvědčené postupy a zkušenosti mezi jednotlivými parlamenty a poslanci těchto parlamentů. Také bych chtěla ještě říci, že v rámci spolupr- meziparlamentní spolupráce mezi Evropskou unii a Kyrgyzstánem je to tak, že Kyrgyzstán chce budovat další e, kontakty s Radou Evropy a s parlamentním schromáštěním Rady Evropy. Chceme v roce 2014 jsme získali statut partnera, což pro nás byl velký takový dobrý krok, který ukazuje, e, že se snažíme o parlamentní demokracii. Chceme využít všechny příležitosti tohoto nového statutu, který jsme obdrželi a také chceme eh, spolupracovat i s Evropským parlamentem a chceme, doufáme, že se to všechno, že to přispěje k rozvoji našeho systému. Kyrgyzstán je zemí, E, vlastně jedinou zemí střední Asie, který má demokratický systém, který úspěšně prošel demokratickou e, proměnou. E, domníváme se, že naše úsilí si zaslouží podporu Evropského parlamentu i Evropské unie a také vysoce oceňujeme i technickou asistenci Evropské unie vůči Kyrgyzstánu. Také zde má být víceleté Eh, také, také zde byl tedy ten indikativní program pro období 2014 a 2020. Je zde také podpora, eh, rozpočtová podpora, která se zaměřuje na vzdělávání, právní stát, eh, rozvoj venková. To všechno hrálo velkou úlohu pro Kyrgyzstán. Výrazné pokroky byly dosaženy zejména v reformě školství a volebního zákona. Je nadále nutné pokrač, pokračovat v, mm, ve zlepšování volebního systému, protože nás také čekají volby ve v Kyrgyzstánu a je důležité i pokračovat v reformě soudnictví. Spolupracujeme s Evropskou unii i na provádění dalších projektů. Třeba eh, je zde projekt um, který se nazývá Tazasu, který má zlepšit dodávky pitné vody na venkovských oblastech prezident Sorom Žembekov v roce 2018 řekl, že je důležitá role mm, rozvoje regionu v Kyrgyzstánu. V roce 2000, ten mm, eh, program eh, končí v roce 2020, takže musíme vypracovat další program, eh, který na to bude navazovat. Velice rádi Eh, bychom chtěli, abychom společně vypracovali takový program na období 2021 až 2007. Je důležité identifikovat priority, brát v úvahu výsledky toho bílého, pardon, toho minulého programu a také je důležité brát i v úvahu i tu strategii Kyrgyzstánu. Vytvořili jsme rovněž koordinační strategii, koordinační radu pro spolupráci Kyrgyzstánu a Evropské unie. Já jsem jejím předsedou. Spolupráce dále monitorujeme provádění různých projektů Evropské unie v Kyrgyzstánu. Vážený pane předsedo, vážení členové, Kyrgyzstán Eh, vítá to, že příští rok, eh, v roce 2019, má být schválena ta společná dohoda. Víme, že v posledních letech eh, ten dialog mezi našimi zeměmi byl konstruktivní, týkal se klíčových oblastí strategie, jako je bezpečnost, právní stát, vzdělávání, životní prostředí a také třeba zdroje vody. Mm, také je zde zvláštní platforma pro podporu Střední Asie. 23. listopadu se bude konat setkání ministrů, povede to vysoká představitelka Mogheriniová v rámci této platformy. Kyrgyzstán je rovněž zapojen i do, úrov, i do dialogu o bezpečnosti se s dalšími zeměmi di, eh, regionu. Další dialog bude probíhat v červenci 2019 v Ašchabadu. No a já bych nakonec ještě chtěl vyjádřit poděkování celé Evropské unie za podporu, kterou vyjadřuje v případu Terum Telling. E, týká se to těžby uranu. E, byla zde speciální schůzka v 2018 v New Yorku Eh, týkalo se to právě, nebo byla tam i podpora Evropské unie. 8. listopadu tohoto roku se konala mezinárodní eh, konference dárců. EU a Evropská banka EBRD uspořádali tuto konferenci v Londýnu a byly tam nalezeny další finanční zdroje, které mají zlepšit sanaci eh, krajiny ve, středním, ve střední Asii Mm, mají si tedy mm, tam zlepšit eh, ta životní prostředí, má, se, má dojít k sanaci krajiny po těžbě uranu. Eh, také je zde důležitá úloha mezinárodního společenství, eh, které má zabránit kontaminaci krajiny, které má zabránit znečištění životního prostředí následkem těžby uranu. Vážený pane Kukane, vážení členové výboru pro zahraniční záležitosti, vážený pane Predo, já bych vám ještě chtěl všem poděkovat za možnost vystoupit v Evropském parlamentu, oslovit vás a chtěl bych ještě poznamenat, že úspěšné dokončení všech vyjednavacích procesů s Evropskou uní je pro zahraniční politiku Kyrgyzské republiky jednou z priorit. Doufáme v podporu poslanců Evropského parlamentu, a také doufáme, že zde bude pokračovat spolupráce mezi Kyrgyzskou republikou a Evropskou unii. Děkuji vám, pane ministře, za velmi eh, komplexní vystoupení. Vy jste vlastně probral nejdůležitější otázky související se eh, s úspěšnou spoluprácí vaší země a Evropské unie. Ještě jednou vám děkuji. A nyní dávám slovo stálému zpravodajovi pro Kyrgyzstán, pan Kristian Preda. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, máte tlumočení? Je vše v pořádku? Dobrá, je to v pořádku. Nejdříve, pane ministři, bych vás chtěl přivítat zde u nás. Eh, vítám vaši iniciativu být zde s námi dnes na výboru pro zahraniční záležitosti a mít s námi výměnu názorů. Tento okamžik je důležitý, neboť budeme mít hned po vaší návštěvě diskuzi o návrhu zprávy, o doporučení parlamentu, které dává Radě komisi SVČ a vysoké představitelce k souhrné dohodě mezi Evropskou uní a Kyrgyzskou republikou. Tato zpráva je v mé dikci já jsem zpravodajem, jak to již právě řekl předseda našeho výboru. Pane ministře, jak víte, vztahy mezi Evropskou unii a zeměmi Střední Asie jsou aktuálně mm, ve fázi, kdy nabírají nového rozmachu a já bych tady rád stručně připomenul, že e, od roku 2015 e, dochází, jsme v, v, v, v podepsali novou dohodu mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Dále byla také eh, zahájeno vyjednávání za přítomnosti paní vysoké představitelky s účelem vyjednat dohodu o partnerství a spolupráci, posílenou dohodu o spolupráci, partnerství s Uzbekistánem a nyní vy, probáhají vyjednávání o, o podobné dohodě s Turkmenistátem. Evropská unie má velký zájem na to, abychom znovu navázali vztahy se zeměmi tohoto regionu, ale samozřejmě budeme hled na novou geopolitickou realitu a na vývoj vašich potřeb a kapacit. Musím říci, že do, až do roku 2019 chceme mít novou strategii pro střední Asii tedy z naší strany, z naší EU, máme skutečně velkou vůli a snahu pro to, abychom pokračili v partnerství a spolupráci se zeměmi tohoto regionu. Potrhuji, že Kyrgyzská republika je naším prioritním partnerem eh, v regionu Střední Asie. Rád bych nyní zašel poněkud do detailů o té dohodě, která se právě vyjednává, jakožto zpravodaj od samého do šátku jsem tvrdil, že je důležité, abychom zvolili ambiciozní dohodu. Nám jde o to, abychom měli dohodu, která zejména přispěje k rozvoji tržní ekonomiky, tak aby to vedlo k vázatelným důsledkům jak na sociální poli, tak na ekonomickém poli pro občany země, aby si Eh, zlepšila jejich situace. Zároveň chceme dohodu, která posílí eh, pravidla hospodářské soutěže a také eh, právní předvídatelnosti tím, že posílíme transparentnost veškerých institucí. Také chceme dohodu, která posílí multilateralismus a mezinárodní spolupráci o otázkách, jako je změna klimatu, migrace, organizovaný zločin či terorismus. A zejména bych si přál dohodu, ve které by byl silný závazek ku prospěchu demokratických zásad a lidských práv. Zároveň vítám skutečnost, že Kyrgyzstán je jedna z, eh, z řídkých eh, rozvíjejících se demokracií v regionu Střední Asie. Důležité je ale také se zaměřit na to, že ještě ne vše je perfektní. My uděláme maximum pro to, abychom vaši zemi politicky, diplomaticky, finančně a také technicky podpořili. A proto ovšem potřebujeme aby i vaše země eh, eh, projevila eh, velké úsilí ve všech oblastech a tím mám na mysli také respektování a demokracie lidského, právního státu a základních práv. A já jsem velice rád, že jste právě, jsem vyslechl vaše slova, ve kterých se znovu zavazujete v těchto věcech. Parlament také bude trvat na důležitosti toho, aby v rámci vyjednávání se probíraly také otázky, které se pojí s justicí, s nezávislostí justice, s nedostatkem transparentnosti ve soudních prostecech a respektování svobody projevu. Toto vše je pro nás velice důležité a cené. Než uzavřu své vystoupení, tak chci říci, že je také důležité, aby byla posílena regionální spolupráce. Já to také připomínám ve své zprávě. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že je velice zásadní, abychom přijali veškerá možná opatření, aby se zmírnily ekonomické a diplomatické tenze mezi Kyrgyzstánem a jeho sousední. A je důležité, aby region měl dobrou spolupráci. To jsou tedy aktuální výzvy, které jsou společné všem. Obchodování s drogami, řízení vodních zdrojů a také bezpečnost. A pokud budete mít regionální spolupráci, tak to všem vám, všem státem bude ku eh, prospěchu. Dále chci říci, že co se týče aktuálního rozvoje, jak to tedy vypadá aktuál, právě v té regionální spolupráci. Eh, věci se vyvíjí, myslím. Eh, Eh, mám tím na mysli zejména určitý aktuální vývoj, zejména ten, který se týká Uzbecké republiky. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much, Mr. Preda. Give... Děkuji, pane Predo, a nyní dostává slovo pana Radoš. Děkuji, pane předsedo. Jménem frakce ALDE mohu jen podpořit tuto dohodu protože to je dohoda, která je plně v souladu se strategií EU pro střední Asii. Obecně řečeno, přítomnost Evropské unie v této oblasti by měla být ještě eh, silnější. Tato dohoda GSP Plus by se měla také rozšířit na jiné země Střední Asie. Doufám, že tato dohoda napomůže lepší efektivitě spolupráce, která již existuje a že se rovněž posílí dialog v oblasti lidských práv a že se zlepší spolupráce mezi parlamentními výbory. Chtěl bych poukázat na význam regionální spolupráce. Po změnách v Uzbekistánu, o kterých hovořil pan Preda, máme lepší příležitost pro takovýto druh spolupráce. A dovolte mi rovněž zdůraznit potřebu chránit práva menšin v Kyrgyzstánu, protože ve většině těchto zemí jsou také menšiny ze sousedících zemí a jsou důležitou součástí regionální spolupráce. Přítomnost USA je logická, protože se jedná o významnou geopolitickou oblast eh, nejenom pro USA, i pro Rusko a zažíváme zde významné změny. Tyto dvě země eh, tolik neusilují o ta univerzální práva, o které se snažíme my v EU. Proto je tak důležité, aby Evropská Unie eh, byla přítomná ve Střední Asii a to včetně Kyrgyzstánu. Nikdo další se o slovo nehlásí. Eh, pane ministře, eh, chcete stručně zareagovat na dotaz od pana Predy? Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Vážení poslanci, nejdříve bych chtěl vyjádřit své uznání a svůj respekt panu Predovi za to, jak sleduje postup vyjednávání posílené dohody. Z naší strany pro nás je důležité tuto dohodu mít, pro nás je to priorita, abychom ji nadále měli úzké vztahy se všemi institucemi Evropské unie. A nová multilaterální dohoda pokud bude uzavřena, tak eh, dovolí nám eh, zásadním způsobem posílit bilaterální vztahy. Otázky, které se dnes objevují při vypracovávání této dohody, Těmto otázkám eh, věnujeme velmi silnou pozornost, vedeme dialog, jsme ochotni přistupovat ke konstruktivním způsobem ke všem otázkám, které nadnese Evropská strana v rámci vyjednávání o posílené dohodě. Zároveň si přejeme v rámci našeho konstruktivního přístupu nalézt řešení které budou moci akceptovat obě dvě strany řešení všech problémů a otázek, které zde byly nadneseny. Děkuji ještě jednou panu Predovi za jeho spolupráci a také děkuji všem institucím Evropské unie za konstruktivní přístup k této dohodě. Co se týče komentářů, které byly nadneseny chorvatským poslancem, musím říci, že Kyrgyzská republika je hrdá na to, že jsme multinacionální a multikulturní společností a také multináboženskou. Hájíme zájmy každého našeho občana. Máme více než 18 národností, které žijí v Kyrgyzstánu. Respektujeme zájmy každé, eh, každé naší etnické skupiny, tak to je to zakotveno v naší ústavě. A eh, co se týče jazykové oblasti, tady máme školy, které vyučí v různých jazycích a tak to tedy plní eh, potřeby našich různých lokálních etnických společenství. V ústavě Kyrgyzské republiky jsou uznány dva jazyky, jakožto oficiální jazyky. Národní jazyk je kyrgyzský jazyk a e, e, jazyk mezinárodní komunikace je ruština. Ještě jednou děkuji za vaše názory a komentáře. Děkuji, vážený pane ministře. My děkujeme vám. Děkujeme za to, že jste nás navštívil, že jsme měli příležitost se s vámi setkat, vyslechnout si vaše slova. E, skutečně jste hovořil o všech tématech e, a doufám, že naše budoucí vztahy budou dobré, že budeme mít dobré vztahy mezi Evropskou unii a Kyrgyzskou republikou a že to bude ku prospěchu obou stran, ku prospěchu e, obyvatel vaší země a také všech obyvatel Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát. Ladies and gentlemen, as you... Dámy a pánové, jak jste si určitě všimli, obsahem těchto e, e, dvou Eh, bodu bylo stejné téma, takže už jsme to eh, probrali a eh, příště o tom budeme hovořit 6. prosince, kdy se o tom bude hlasovat zde na tomto výboru a v prosinci se předloží usnesení k tomuto tématu. A nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho programu, a to je veřejné slyšení politické vztahy mezi EU a Ruskem přes výzvy, kterým čelíme. Pokud je o naše vztahy s Ruskem, tak bych chtěl zdůraznit, že je velmi důležité, abychom náš eh, dialog zakládali na eh, spravedlivých zásadách. A e, základem pro tuto práci je zpráva e, paní Kalniete o vztazích EU a Rusko. Doufám, že nám to e, poskytne dobré výchozí body pro naši práci. A nyní bych chtěl přivítat experty mezi námi. Maria eh, eh, Mendrás, která je z Pařížské školy pro mezinárodní vztahy, a pan Bart Ševčik, který je z Evropského střediska pro politickou strategii a z německého Mar- eh, Marshallova fondu. Já se těším na vaše názory ohledně toho, jak by vypadat spolupráce mezi EU a Ruskem. Paní Mendras, máte slovo a potom po vystoupení našich panelistů budete mít možnost položit eh, dotazy, takže nejdříve bude přednáška a potom dotazy. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem eh, velmi ráda, že mohu přijít opět eh, mezi vás do tohoto výboru. Evropský parlament eh, je velmi drahý mému srdci, protože Evropský parlament vždy postupoval velmi důsledně ve svém chápání vztahu Evropská unie a Rusko. A já, jak tomu říkám, naši společní sousedé, Eh, eh, s Ruskem, ale oni říkají, to jsou eh, jejich sousedé, já říkám, to jsou naši sousedé, jsou to tedy země, které se nachází mezi, co se týče anexe Ukrajiny z roku 2014. Samozřejmě my nemůžeme diskutovat o politice EU nebo vynášet nějaká doporučení ohledně Ukrajiny, aniž bychom zohlednili naše politiky a no, naše nasazení eh, eh, v Ukrajině, eh, Gruzii, ehm, Moldavsku či Arménii, tedy země, které tvoří východní partnerství. Byla jsem požádána, abych začala s pěti zásadami z roku 2016, kde se sešlo 28 eh, ministrů a také ESVČ. Eh, e a nyní tedy se ptáme, eh, v čem budou spočívat další kroky pro období 2018 a 2021. Pokusím se hovořit co nejstručněji a můj dokument vám bude potom posléze rozdán. Hlavní argument, eh, který bych zde chtěla přednést, je, že před námi stojí opravdu velké výzvy. Ale ty výzvy jsou ještě větší pro ukrajinskou a ruskou společnost. Pro ně jsou tedy ještě mnohem větší. A ten eh, argument, který je s tím zpět, je, že my, Evropané, Evropská unie, jsme mnohem lépe vybaveni, abychom čelili těmto výzvám a nacházeli řešení mnohem lépe než ruské úřady. A to je to, co se musíme snažit vysvětlit našemu veřejnému mínění a našim vládám. To, že my jsme vybaveni pro to, abychom čelili těmto výzvám. Začnu tedy s těmi pěti zásadami. 2016 ty první zásady eh, se týkají konfrontace s Ruskem. My jsme doporučili eh, plné provedení dohody z Minska a že sankce mají trvat, pokud nedojde k nějaké změně. Za druhé, uší uh, uh, vztahy s bývalými sovětskými republikami. Za třetí, abychom byli odolnější uh, vůči energetickým hrozbám ze strany Ruska a kybernetickým útokům. Myslím si, že tyto tři zásady fungovaly dobře. V tom smyslu, že všech 28 členských států, nepočítám-li tedy neoliberální vlády v několika evropských městech, a nikdo nepopíral tyto tři hlavní zásady. Ale problém spočívá v tom, že tyto zásady eh, nevytváří politiku. Není to nějaká, nějaký návod pro politiku, pro opatření. A pokud vám připomenu ty první dvě zásady, tak vy se asi usmějete přes uh, uh, pnutí eh, v této oblasti, eh, terorismus a životní prostředí, tak tou pátou zásadou je občanská společnost. To je věc, eh, kterou provádíme přes desetiletí od 80. let. To je to, co funguje. Ty závazky tam jsou z politického hlediska a do určité míry z hospodářského hlediska podporujeme Ukrajinu. ale nemáme dlouhodobou strategii, která by zohlednila krátkodobé a střednědobé závazky a kroky, ke kterým musíme přistoupit. Já proto velmi doufám, že budeme moci navzájem spolupracovat a že závěrečná zpráva EU-Rusko bude obsahovat eh, více pozitivních návrhů než kritiky, co se nám doposud nepodařilo. Eh, musíme použít a změnit přístup k našim nástrojům a politikám. Jak toho můžeme dosáhnout? Zde bych vám chtěla nejdříve připomenout to, co vidím jako největší změny v tomto kontextu. Od momentu, kdy eh, byly představeny eh, představeno těchto pět zásad během posledních eh, třech let. Změny, k kterým došlo od roku 2016. Situace na Krymu se stále zhoršuje a eh, v Donbasu tam eh, se eh, počítá, že se situace stále ještě zhorší, existuje tam násilí, dochází k umrtím každý, každý měsíc, nezákonní lídři, nezákonné volby a bohužel musím říci, že bohužel několik poslanců z našich zemí se vypravilo do Doněcka jakožto pozorovatele a zúčastnili se těch nezákonných voleb. A my jsme e, přeci proti tomuto měli vystoupit a to jsme bohužel neučinili. Kiev je ve velmi komplikované situaci, protože e, musí pracovat na politice ve střednědobém a krátkodobém horizontu pro své obyvatele, kteří jsou rukojmými na Krymu. Dohody, dohoda z eh, Minsku je eh, tam, ale kritici této dohody říkají, že vlastně to k ničemu nebylo. Kroky byly učiněny, ale nestačily. Ukrajina. Třeba eh, někteří poslanci navštívili eh, eh, tuto oblast, jako například poslankyně Harms a jiní. A my musíme pracovat v této politice a musíme pomáhat občanům, kteří jsou na okupovaných územích. Druhá změna v našem vnímání. Válka v Sýrii. V roce 2016 Existovalo ještě několik eh, expertů a vlád, které byly přesvědčeny, že Rusko by mohlo sehrát pozitivní úlohu. Eh, ne, v řešení s eh, válečného konfliktu, ale problém je, že ruská armáda byla na straně Bašara nyní je ta situace zcela zablokovaná a ta skutečná výzva, které čelíme, je, co uděláme, protože musíme-li se spoléhat na mocnost, eh, jako je Rusko, tak to nefungovalo, nes, neobjevuje se v dohledu nějaké řešení, tak co uděláme? Zavřeme oči před tím, co se děje a pomůžeme rekonstruovat eh, Syrii, aniž vůbec nevíme, jak eh, to tam bude vypadat a jestli se uprchlíci vrátí domů. Potom eh, další důležitá změna. Migrační toky, uprchlíci v roce 2016 eh, a v roce 2017 eh, to bylo velmi významné a víme, že tady Rusko nepomáhá v této oblasti. Rusko hekuje, dezinformuje, vede Eh, nenávistné kampaně a má úlohu eh, v tom, eh, že podporuje populistické pocity a eurofobii. Čtyři velké změny. Ruské vedení a ruské elity Eh, se stále více chovají, jako kdyby byli v nějaké obléhané pevnosti. Nenáslouchají protestům v Rusku, ekonomika se zpomaluje a eh, stále se zvyšuje eh, represe, ale lidé také stále více protestují. Což znamená, že naše tradiční politiky v podpoře občanské společnosti. Takže tyto politiky musí být revidovány. Musíme se dívat na Rusko jako na zemi, kde je eh, společnost, nejenom občanská společnost, eh, kde jsou aktivisté. Nesmíme myslet eh, na Rusko jenom jako na zemi, kde jsou lidé, kteří hovoří anglicky a chodí na naše slyšení. Musíme se na Rusko dívat jako na Rusko, které má prostě ob- společnost, jako máme kdekoliv jinde. A to tež eh, platí pro Ukrajinu. Ukrajina eh, vykazuje pokrok v oblasti lidských práv, právního státu. A nejdůležitější otázka, pokud eh, chcete vývoj k demokracii a k právnímu státu, tak to je odpovědnost a to střídání elit. Je potřeba si uvědomit, že nejsou eh, majiteli těch míst a je vždy počítat eh, se změnou ve vládě. Dívejme se, co se děje v Rusku, v celém Rusku, nejenom v Moskvě nebo v Petrohradě. Máme velmi dobré experty, máme žurnalisty, máme eh, na evropské straně, na ruské, ukrajinské straně a tito lidé odvádějí neuvěřitelnou práci. Naslouchejme jim a oni nám eh, poskytnou podněty k zamyšlení a přijdou s doporučeními. Další změna, ke které došlo, jsou změny v oblasti sousedství. Změnila se situace eh, v Arménii, eh, odolnost Ukrajiny, potom naděje, paprsek naděje v Gruzii. Všechny ty stávající tendence v eh, regionu východního partnerství eh, směřují k eh, slabému oslabení sféry vlivu Ruska. Rusko ztrácí na vlivu a už Rusko není tak atraktivní pro země, které tvoří východní partnerství. A často v této fázi už uh, slyším skeptiky, kteří říkají ano, ale my, když vám nasloucháme a pokročíme-li kupředu, v souladu s tím, co vy říkáte, tak to povede k antagonismu s Moskvou. Nemůžeme si Moskvu znepřátelit. Moskva je důležitým partnerem. Ano, já k tomu přistupuji velmi vážně. Já pojedu do Moskvy eh, v pondělí a já se sejdu s kýmkoliv, kdo se se mnou chce sejít. A scházím se s lidmi, kteří jsou blízko vedení. A já bych odpověděla takto. Od roku 2014 putinské vedení nám vyslalo velmi jasný signál, a to, že s námi nechtějí diskutovat. Že nechtějí diskutovat o otázce bezpečnosti. A nejenom v oblasti vojenské bezpečnosti, ale také co se týče bezpečnosti obyvatel, že to s námi nechtějí uh, probírat. A jedinou, co jsme dosáhli, je, aby Putin přijel do Minska. A potom další věc. Eh, ohledně režimu v Rusku a co se mi říká pokaždé, eh, když se eh, snažíme ty eh, vztahy nějak osladit, tak nám říkají, že si je znepřátelíme, protože ten problém není s námi, ten problém je s nimi, je to problém ruských elit, které mají stále větší starosti, cítí se být poraženy. A závěrem bych řekla, že musíme také být eh, sebekritičtí, eh, pokud jde o minulost, ale musíme také si někdy trošku poblahopřát, to je také dobré, ale je do... Musíme k tomu mít eh, diskuzní skupiny, proč to děláme, ale musíme také na tom pracovat na té výkonné úrovni, na úrovni vlád. Nevím, jak se tohoto dosáhne, ale já jsem přesvědčena, že se musí objevit nové myšlenky, eh, nové způsoby angažovanosti. A já si myslím, že klíčové instituce, tedy Evropský soud pro lidská práva, tak eh, to je takovým vzorem v Rusku pro všechny. Každý Rus zná eh, případ o Alexeji Navalném z minulých týdnů. Takže mít nezávislé soudnictví, které není národní, ale je to kolektivní, tak eh, to je vzorem eh, pro ty Rusy, kteří chtějí pracovat pro svou zemi a chtějí zlepšit situaci ve své zemi, aniž by byli uvězněni nebo aniž by eh, museli odjet na západ. Já jsem přesvědčena, že eh, po této naší eh, diskuzi eh, můj kolega Bart také přispěje svým názorem. Já se ale musím omluvit, že po otázkách a odpovědích se musím vypravit na nádraží, protože potom musím učit ve Štrasburku. Děkuji. První se přihlásil pan Pestras Austrevičis. Eh, chci ještě říct, že toto je veřejné slyšení, takže máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto výsadu, že mohu promluvit jako první. Já souhlasím s těmi principy, které jsme připravili poté, kdy došlo k té válce mezi Ruskem a Ukrajinou a souhlasím s tím, že ty principy zkrátka nedosta- nedostačují. Uh, je to určitě taková, pouze spíše takové očkování v západu proti vlivu Ruska. Musíme se těch principů držet, ale nesouhlasím s tím, že na západě by nebyl nikdo, kdo by je spochybňoval. Co třeba takový pan Salvini. Já se omlouvám, ale je to člověk, který je u moci. Navíc se zastupuje velký evropský stát takže já bych nebyl tak optimistický. Existují určité snahy spochybňovat, napadat eh, nebo možná dokonce zvrátit ten vytyčený kurz. Říkala jste, že vliv Ruska na sousední země poklesl. Já bych to také trošku spochybnil. Možná se to týká těch eh, nejbližších sousedů protože Rusko samotné tedy vlastně možná tam nějaký přímý, Rusko vlastně nemůže nabídnout nic jiného než nějaké přímé eh, tlaky nebo intervence, takže to tam možná není, ale stejně bychom se na to, stejně bychom to měli velice úzce pozorovat. A spíše si myslím, že Rusko se snaží ovlivnit vzdálenější sousedy. Teď hovořím o západní Evropě. A tady jsou, tady používá takové ty, ty, ty zásady rozděl a panuj, jako jsme tomu byli už svědky v minulosti. Rusko nepotřebuje, abyste byla nějaká jednotná Evropa. Oni nevidí ten evropský projekt jako eh, projekt míru, stability, bezpečnosti, ekonomické rozvoje. Oni se snaží nás rozdělit, aby se každý stát vydal svou vlastní cestou, aby byla pouze ta úroveň států, národů Nezapomeňme třeba na ten projekt, jako byl Nord Stream 2. To bylo opravdu takové mm, pošlapání toho principu jednotnosti Evropské unie a zafungovalo to. Také se říká, že je zde ta cena ropa, ropy a e, mm, zemního plynu že jsou z toho také placeny ty různé výdaje na zbrojení. Mm, musíme my se vlastně právě v Evropě musíme zaměřit na to, abychom se spíše zaměřili na ty obnovitelné zdroje, abychom snížili svou závislost na eh, ropě a zemním plynu z Ruska. Také se chci ještě zamyslet nad tím, co vlastně Rusko dělalo mezi roky 2014 a 2018. Možná to není tak úplně hmatatelné, jsou to takové ty kampaně dezinformací, které nás ovlivňují. Mohla byste to třeba nějakým způsobem specifikovat? Co máme dělat v této věci? Rusko vám, eh, když se, když se zeptáte Ruska, tak jste do toho nějak zapojeni nebo ne, tak samozřejmě oni to kategoricky odmítnou. Nebo když eh, bychom se zeptali, zda třeba někdo z Ruska um, zaslal nějaké zprávy, tak to vš, samozřejmě všichni naprosto kategoricky odmítnou, pan Sulkov a další eh, se odejdou od toho jednacího stolu a mm, řeknou, že si to tady máme řešit sami, ale není to pouze ten náš dialog. Takže co s těmi dezinformacemi, co s touto kampaní, pomluvačnou kampaní, jak máme reagovat a jak máme jednat? Co si myslíte, že podle vašeho názoru funguje a co nikoli? Děkuji. Děkuji. Ještě se dívám směrem na Sandru Kalněte, která je zpravodajkou. Vy jste sice asi nepožádala o slovo, ale určitě chcete vystoupit. Já ano, děkuji. Já bych možná spíše vystoupila na závěr, ale chtěla bych říci, že zde vidím mnoho svých kolegů, kteří této věci skutečně rozumí, jsou to odborníci. A někteří z nich jsou teď, eh, mají teď postavení persona non grata pro Rusko, ale někteří z nich zase naopak stále udržují kontakt s Ruskem. Paní Mendres, já jsem se vás poslechně vyslechla a také si poslechně vyslechnu i, pozorně vyslechnu i ostatní, kteří vystoupí v té diskusi a vystoupila bych na závěr se shrnutím. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Jurek. Děkuji, budu hovořit polsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Rusko eh, útočí nebo ohrožuje hlavně své sousední země. Je to určitá hrozba pro region. Rusko je spíše nepřítelem na té regionální úrovni. Známe doktrínu Ruska, která odpovídá usnesení nebo prohlášení prezidenta Putina Eh, Rusko chce vytvořit eh, svou sféru vlivu, chce vytvořit rusky mluvící část světa. A toto je velice závažný problém. Velice často některé věci řešíme jen tak eh, na povrchu. Například, když chceme pozvat někoho z Gruzie, tak eh, hovoříme o okupovaném území Gruzie, ale když eh, zde není nikdo z Gruzie, tak o tom tak nemluvíme. A když hovoříme třeba o Krymu, no tak nejlepší by bylo, aby zde byla nastolena strategická rovnováha. Jakákoliv aktivní agrese eh, Ruska vůči ostatním by měla oslabit jejich postavení, ale tak tomu vlastně není. Gruzie, Ukrajina. To jsou země, které mm, nejsou našimi úplně blízkými sousedy, ale jak bylo řečeno, situace na Krymu i na Ukrajině se stále zhoršuje. V Evropské unii se snažíme vyhýbat konfliktu, Říkáme, že Rusko bojovalo po straně Asáda v Sýrii, ale tak kdo je tedy na té druhé straně? Al-Nusra nebo nějaké fundamentalistické organizace? Eh, je to obrovská tragédie. Rusko by do té války nevstoupilo, pokud by ta válka se nebyla tak eh, dlouze protahovala. Ještě horší je to, když se podíváme na eh, argumenty Ruska, které se týkají jejich interních konfliktů, mm, říkáme, že tam narůstají takové, že posilují nacionalistické nálady. Pokud eh, musíme tedy bojovat proti vlivu Ruska v Evropě, nejprve zde musíme usilovat o skutečnou bezpečnost. Neměli bychom bojovat pouze nějakými deklaracemi, ale měli bychom opravdu posílit bezpečnost třeba bal- baltských zemí. Měli bychom pečlivě sledovat, co se děje na Ukrajině. Měli bychom brát vážně situaci v Gruzii. Často o tom hovoříme, často hovoříme o tomto autoritářském režimu, No ale co se pak stane? Pak belgický ministr řekne, že Rusko je pro nás významný partner a že bychom se měli řídit politikou Machiavelliho a eh, že tedy obchod je možná důležitější než eh, mír. neměli bychom hledat eh, nepřítele uvnitř našich zemí, měli bychom spíše se navzájem eh, uznávat a pak eh, pro nás nebude Rusko takovým nepřítelem. Děkuji, ještě se přihlásili další dva řečníci, ale chci říct, jak říkala paní mm, řečnice, odpoledne učí na univerzitě, na škole Sciences Po takže vás poprosím, abyste se spíše omezili na dotazy, abyste se úplně neuchylovali k nějakým dlouhým komentářům. E, pak se univerzitár mm, pokusí odpovědět a pak také můžeme využít i přítomnost pana Ševčíka. A nyní se hlásí o slovo pan Hadži Geudis. Everybody and, uh, thank you, madam, for uh, the information. Eh, děkujeme za informaci, eh, kterou jste nám poskytla. Eh, já mám první dotaz, který se zdá na první pohled religiozní, a je to ten spor mezi patriarchou v Istanbulu a mezi patriarchou v Rusku a že mají rozdílný názor na Ukrajinu. Určitě chápete, jak důležité toto téma je, eh, protože Rusko eh, se snaží navázat eh, vztahy s církvemi ve nástředním východě, třeba v Sýrii. Tak já bych vás chtěl požádat, abyste se k tomu vyjádřila. Pan Andrej Kovačič. Já budu velmi stručný a půjdu k věci. V roce 2000 16 jsme e, přijali e, usnesení, týkalo se e, strategie EU vůči Rusku a právě včera jsme diskutovali o tom, jaká je situace a jsem velmi rád, že zde jednotlivé frakce dospěly k názoru, že je to tedy hrozba pro jednotlivé Eh, země, nejenom pro Evropskou unii. A tak, jak řekl pan Austrevičus, já bych chtěl vědět, eh, co děláte pro to, aby se bojovalo proti této propagandě? A potom další věc, jak eh, můžeme podpořit občanskou společnost v Rusku nejefektivnějším způsobem? Mnozí z nás jsme prezentováni ruskou propagandou jako rusofobové. A tady nejde o to, eh, že jsme rusobové. My eh, eh, zbožňujeme ruskou kulturu Šostakoviče, Čajkovského, ruskou kulturu, ale to vůbec nesouvisí s tou ruskou současnou elitou. A navíc ty ruské elity, tak jim se velmi líbí západní způsob života na druhé straně a jejich rodiny žijí tady na západě. Ale my musíme čelit tady této propagandě a já bych chtěla, chtěl tedy vědět, jak podpořit eh, demokracii v Rusku, v té zemi, kterou ale my máme velmi rádi. Děkuji Andreji a poslední paní Jakoncár. Eh, poslední. Vy eh, jste paní Mendras eh, řekla, že my v Evropské unii bychom měli eh, také být k sobě kritičtí. A eh, co se týče toho vývoje Evropská unie Rusko a co se týče současné situace, můžete prosím trošku rozvést Eh, v čem spočívají ty hlavní důvody, proč bychom měli být eh, k sobě kritičtí? Eh, paní profesorko, máte slovo. Já se pokusím být co nejstručnější, protože vím, že na řadě je další řečník, ale doufám, Barte, že pomůžeš zodpovědět některé z dotazů, které zde padly. První eh, dotaz od pana Austrevičuse. Eh, to se týkalo těch eh, díků, tedy ta druhá část prezentace. A já jsem neměla čas to vše probrat, protože jsem chtěla být stručná. Tak ano, všechno, co jste řekl, tak to je pravda. Ale v něčem s vámi nesouhlasím a to je ta soustažnost. Ano, všechna ta fakta tam jsou, všechny ty symptomy, které jste popsal, jsou skutečné. Ale problém spočívá v tom, jakým způsobem to budeme interpretovat a jak budeme analyzovat soustažnost mezi podporou Evropské unie Ukrajině a potom situace v Itálii pana Salviniho, anebo migrace, informace o migračních tocích a e, vítězství Salviniho a Cinquestele. Ale zároveň ve Španělsku máme úplně jiný druh vlády. Já si myslím, že pro vás, poslance, je toto zcela klíčové jak skombinujeme ambice, které ambiciozní evropské politiky, eh, rozumné, udržitelné a podpůrné politiky doma. Protože je zcela jasné, že volby musí eh, vyhrát pro evropské strany. A to je to, co máme všichni nyní na mysli. E, proto musíme zlepšit naše PR, musíme zlepšit naše, naši komunikaci a to hlavně v našich hlavních městech doma. A říci ne, svět neonemocněl a nedostal svět, nechytil nějakou infekční chorobu. Eh, ta takzvaná, ten, ten mor takový, to znamená ten trumpismus, eh, eh, salvinismus a také se omlouvám našim polským přátelům, ale týká se to i polské nebo maďarské vlády. Já si myslím, že bychom se na to neměli takto dívat. Máme podobné příznaky v několika zemích a častěji souvisí s problémem, eh, který spočívá v těch vlastních společnostech, ať už je to Řecko nebo Polsko. A také souhlasím s tím, co jste říkal, že Rusko či ruská vláda a armáda jsou silné, že budou vždy silné a že chtějí dobývat. Ne, Já jsem eh, nezjistila, že by byl nějaký fakt, který by toto podporoval. V Donbasu oni eh, tam nejsou žádnými dobyvateli, oni tam prostě eh, jsou, tam uvízli a to teď se týká Sýrie. A nad tím se musíme zamyslet. A já, když jezdím do Moskvy, já tam nehledám Eh, fakta. Já když jezdím eh, do Moskvy, tak já dostávám takové, tak, takové spravodajské informace od mých eh, kolegů a přátel. Já tam pojedu a budu hovořit o Evropě a o evropských politikách, protože oni mi pořád říkají, i my, intelektuálové, kteří se díváme na anglická média, tak my podceňujeme Evropu, protože si myslíme, že jsou slabí, protože to čteme nejenom ve v našich oficiálních médiích, ale m, mm, dozvíme se to i z těch vašich evropských médií, že jste slabí. Proto se musíme soustředit na to, jakým způsobem zlepšit informace. Musíme nadále bojovat proti dezinformacím. Já si myslím, Eh, že tam směřujeme. Existuje nespočet iniciativ, které fungují, musíme ale udělat více. Ale zároveň musíme mít naše vlastní argumenty a musíme také umět prodat ty naše dobré zprávy. A máme tady dobré zprávy a mohu vás přesvědčit, když porovnáte Evropu eh, s jakýmkoliv jiným regionem, tak prostě každý by tady chtěl žít, i když my to nevždy vidíme. A potom otázka o Polsku, tak zde bych předala slovo Bartovi, aby na to zareagoval. A chtěla bych eh, zdůraznit, že mi bylo že jsem eh, byla velmi ráda, že jsem mohla oslavit 100 eh, let polské nezávislosti. Ale víte, že všechny země, které získaly zpět svou svrchovanost v Evropě, tak před eh, sty lety nebo méně lety byli nesamostatní a vědí, že pokud je svrchovanost eh, pouze otázka nacionalismu a nechtějí se o nic dělit ani o obranu, tak já si myslím, že eh, si nemyslím, že by takovéto společnosti přežily. A to mě přivádí k další odpovědi. Vy jste řekl, že se musíme eh, soustředit na skutečnou bezpečnost. Co je to skutečná bezpečnost? To je bezpečnost jednotlivců a mít správné instituce, které mohou opravdu chránit jednotlivce. A já bych řekla, že skutečná bezpečnost spočívá v tom, že členské státy EU budou v bezpečí instituce, zároveň zdroje a obyvatele. Ale proto musíte se opravdu starat o skutečnou bezpečnost vašich sousedů, protože hranice už eh, neexistují, tak jako dříve ty tradiční hranice. Pokud nebudeme chránit Ukrajince, Gruzínce, Tunisany, tak eh, v žádném případě nezajistíme eh, bezpečnost pro nějaký konkrétní členský stát a musíme přijít s myšlenkami a podněty, jak vysvětlit a prodat myšlenku národním vládám ohledně toho, proč je otázka eh, bezpečnosti součástí komplexnějšího obrazu. A potom ten spor mezi patriarchy, tak to nechám na Bartovi. A potom závěrečný dotaz, eh, to byl ten obecný dotaz, jakým způsobem lépe podpořit občanskou společnost a já bych chtěla zopakovat, nejedná se o podporu pouze občanské společnosti, ale jedná se o podporu demokratických institucí, je potřeba podpořit společnosti, lepší politiky, lepší utváření politik. Ano, existuje mnoho způsobů, jak toto učinit. A e, paní poslankyně, určitě e, vy to vložíte do své zprávy a já vám ráda pomohu. Já e, často jsem obvinovaná z rusofobismu, ale vzhledem k tomu, že už cestuji 14 let do Ruska, tak to je proto, že Rusko mám ráda, mám ráda tuto zemi, ale co nemám ráda je e, to, kdo teď Rusko řídí. A potom ta otázka toho, že vlastně všichni ztrácíme v této situaci. Já to tak nevidím. Moskva je Moskva byla uh, překvapena naší důraznou reakcí v roce 2014. Ano, uh, v některé fázi uh, jsme ztratili, ale my toto nedovolíme. Nejsme v situaci, kdyby uh, ztratili všichni. Já si to nemyslím, ale nechám to na uh, Bartovi, aby vás přesvědčil že pokud eh, existuje riziko té situace, že všichni eh, eh, ztratíme při této situaci, tak já jsem přesvědčena, že předloží jiné argumenty, které vás potom přesvědčí. Děkuji za pozornost. Profesor, thank you very much indeed. Paní profesorko, děkujeme vám, že jste přišla mezi nás a že jste se podělila o své názory. Bylo to velice užitečné a těšíme se na podobnou debatu někdy v budoucnu. Budeme pokračovat a jsme rádi, že je mezi námi pan Ševčik. Jsem si jist, že jsme ještě nehovořili o mnoha oblastech, ale vzhledem k tomu, že musíme brát v úvahu i čas, tak vás poprosím, abyste se omezil asi možná na ty nejdůležitější body, o kterých chcete hovořit, aby byl ještě prostor na případné dotazy nebo komentáře kolegů. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, vážení členové výboru pro zahraniční věci. Pro mě velkou ctí, že mohu vystoupit na vašem jednání. Děkuji za tuto příležitost. Eh, já pracuji v politickém středisku pro politické strategii, to tedy think tank zde v Bruselu a chci říci, že ty názory, které představím, jsou mé názory a ne, nemusí zastupovat přímo tedy um, názory komise. Mm, mnoho věcí už řekla paní profesorka ze Science Po, ale já bych také rád ještě k tomu něco řekl. Takže za prvé středně dobé hrozby a jaké strategie může Evropská unie přijmout a členské státy. Já bych se nejprve trošku vrátil a chtěl bych se podívat na vztahy EU-Rusko v takovém širším geopolitickém kontextu. Když se podíváme na to dnešní paradigma, tak vidíme, že je zde velká soutěž, zejména mezi autokraciemi a demokraciemi, to začalo už v minulosti a i dnes ve 21. století to, tyto mm, spory e, tvarují geopolitickou strategii. Když se podíváme na tu situaci, tak můžeme říci, že od roku 1989 a podíváme se na vztahy mezi Ruskem, Čínou, USA a Evropou, ty vztahy byly velice mírové, velice klidné. Ehm, byla tam také velká ekonomická a politická konvergence. Zejména Rusko bylo považováno za určitou nově vznikající demokracii a dokonce se hovořilo, že to vlastně by mohl být i určitý kandidát do NATO. Představte si to. Uh, a samozřejmě, že zde byly různé výjimky, například eh, Kosovo ehm, a na to, na zásah na to Kosovo nebo k okupace Gruzie Ruska, Ruskem. Nicméně zde byla určitá spolupráce s Ruskem, bylo zde určité eh, byl jste například, Rusko vstoupilo do Rady Evropy, eh, formát G7 se rozšířil na G8, Rusko vstoupilo do VTO, také zde bylo nová eh, smlouva o eh, snižování zbraní mezi USA a Ruskem a také třeba i eh, vstup do Ruska do jednání o jednání chliby. Nicméně došlo k velkému obratu došlo k, anek, nelegální anexi Krymu a také k problémům na Ukrajině. To bylo velké narušení mezinárodního pořádku. Také zde byla situace v Syrii, kde Rusko také intervenovalo v roce 2015 vojensky a podporovalo Ašadův režim, což bylo naprosto v rozkladu s cíly Evropské unie a USA. Eh, Rusko také v roce 2016 a 17 eh, zasahovalo do voleb v Evropě i v USA. A vlastně bylo to poprvé od doby studené války, kdy k něčemu takovému eh, došlo. Nyní tedy Evropská unie musí řešit ty výzvy, které přicházejí právě z Ruska. Například v letošním roce došlo v Salisbury k otravě agentů, ehm, agenty Eh, látkou novičok. Rusko stále zvyšuje svou moc, eh, eh, má snaží se destabilizovat bezpečnost a pořádek v Evropě. Mm, za, 25, za posledních 25 let Eh, se eh, snížil počet obyvatel a vlastně HDP je te, te, pouze malinko vyšší než na konci studené války. Rusko má pouze málo eh, spojenců. Pokud se podíváme na materiální zdroje, tak Rusko už zřejmě dlouho nebude příliš velkou světovou pravomocností, spíše to bude taková pouze regionální eh, mocnost. Nicméně Rusko se samo eh, vlastně považuje za světovou velmoc, investuje do, vojenc, do, své, do svých eh, do zbraní, do vojenské složky, a třeba v roce 2017 do toho věnovala 4,3 HDP, zatímco když to třeba ehm, porovnáme, tak třeba v Evropě je to 1,5 Navzdory těmto vojenským, eh, ukazuje se, že tyto výdaje do vojenství jsou ale neudržitelné a Rusko se bude muset zase vrátit eh, k těm původním hodnotám. Jedno z takových klíčových úspěchů strategie Evropské unie vůči Rusku jsou sankce. Pokud se podíváme na dopad sankcí za poslední čtyři roky, tak můžeme říci, že transatlantické plus evropské sankce plus ještě Kanada a Japonsko se do toho zapojili, tak tyto sankce eh, měly vliv, nebo vlastně snížily HDP Rusko asi o 1,5 Od roku 2014 na jedná o stovky miliard eur. Tyto sankce eh, navíc omezují i výlohy na vojenskou eh, složku. Eh, protože v roce 2015-2016 se kvůli sankcím snížil HDP. Eh, když porovnáme rok 2000 a 2014, tak se ale výdaje na zbrojení strojnásobily. Eh, Rusko mm, nemění svou agresivní pozici nechce nějak zlepšit situaci a nechce plnit mírové dohody z Minsku. Strategie zahnat eh, Rusko eh, do kouta se nedaří, když vidíme, že tedy třeba o 11% navýšilo Rusko eh, své výdaje na zbrojení v roce 2014. Úloha Eh, Ruska je často eh, destabilizující. Na Ukrajině eh, se Moskva snaží vyvolat chaos a snaží se potlačit demokracii tím, že zasahuje na východní Ukrajině a už to stálo více než 10 tisíc lidských životů ruské sny eh, takzvaného Novoruska, eh, které šířila v roce 2014 až 2015, eh, ohrožovaly Ukrajinu. Nicméně Rusku se zatím těchto cílů nepodařilo dosáhnout. Vláda Ukrajiny je stále u moci a občanská společnost ukazuje obrovskou, um, obrovský, tedy um, obrovskou sílu vzdorovat. A hlavní cíl Kremlu je pos, um, být nadále. Um, vlastně ty se, těch se nepodařilo, protože demokrati uh, v Kijevě už uh, vlastně neohrožují Moskvu. Um, zatím tedy došlo i k destabilizaci Evropy tím, že ze Sýrie uprchají před uh, Asádem lidé Rusko může se snažit také v budoucnu kazit eh, liberální cíle a politiky Evropské unie. Například to bylo v, Ru- v Gruzii 2008, potom na Ukrajině v roce 2014. Rusko podkopalo závazky mm, v regionu, a podporovalo se partneristická hnutí v těchto dvou zemích a nedávno to také bylo v prosinci 2015 kdy vlastně Rusko přímo obvinilo NATO z toho, že se snaží o expanzi a že ohrožuje národní bezpečnost Ruska a také, že tady jsou ohroženy tradiční ruské náboženské a morální hodnoty. E, samozřejmě, že dnešní lidé v rozhodovacích pozicích v Rusku vidí Evropskou unii a NATO jako dvě strany jedné stejné západní mince a chtějí, aby se obě tyto instituce postupně vyprázdnily a e, jak si přišly o, své, o svou sílu. Pokud se však podíváme na ekonomickou eh, sílu Ruska, tak ta je velice omezená, pouze 2% celosvětového HDP, což je vlastně nižší než Jižní Korea a je to něco trošku podobného jako v Austrálii. A je zde velice slabý ekonomický výkon za posledních eh, čtvrtletí a to velice silně omezuje schopnost Ruska mm, nacházet si další příznivce. Nicméně velká vojenská složka stále umožňuje Rusku, aby eh, mohla kazit ten liberální pořádek, aby mohla mm, destabilizovat ostatní. A e, nicméně tedy snaží se využívat strategické pozice, je to Libie, Jemen, Afghánistán, aby vlastně mohlo destabilizovat Evropu, Západ a liberální pořádek. E, po té, kdy Putin nadále pokračuje po volbách v 2008 ve své funkci, tak to znamená, že politiky Kremlu budou i nadále přetrvávat a že to bude dále mm, si vyžadovat um, řešení ze strany Evropské unie. Síla reakce Evropy musí vycházet z jednotnosti v rámci Evropské unie a také zde musíme nacházet partnery, kteří mají, kteří uvažují stejně jako my. Jak říkala kolegyně, strategie Ruska vychází z určitých eh, kritérií, je to vlastně pevnost eh, mm, a závazek. A máme zde takových, máme zde tedy hlavní principy, to znamená konfrontujme, když je to zapotřebí a spolupracujme tam, kde je to možné. Tento přístup eh, vypadá rozumně. Máme zde tedy těch pět hlavních principů. To znamená spol- eh, ko- koordinace s, eh, s partnery G7, USA, Kanada, Japonsko, um, Eh, pokusy Ruska rozdělit Evropu a transatlantické eh, společenství většinou ztroskotaly, ale mm, eh, vlastně není možné Eh, považovat eh, to, ten rozvoj za uh, automaticky zapotřebí to stále všechno sledovat a koordinovat. Na, v tom střednědobém pohledu zůstanou vztahy Evropy z Ruska zřejmě omezené pouze na některé oblasti společného zájmu, jako je boj s terorismem, změna klimatu a nešíření jaderných zbraní. A Rusko si zachová svou politiku um, skutečné zájmy Ruska eh, by, to by vlastně muselo znamenat úplné změň, eh, to by muselo znamenat úplnou změnu chování Ruska a to zřejmě ne, se nestane do té doby, kdy bude v Kremlu stále autoritářský režim, ale je důležité alespoň usilovat o určité dlouhodobé cíle, protože Evropská, Evropa nebude bezpečná, pokud tam tedy mm, nebude dobrá spolupráce s Ruskem. Nakonec můžeme říci, že celý ten rozhodovací proces eh, v Evropské unie je vlastně určitou výhodou, i když je to třeba pomalé a um, trvá to, než se ty členské státy dohodnou. Ale členské státy, jakmile se dohodnou, tak už pak um, musí um, ponechat ten svůj vytyčený kurz a trvat na tom, dokud to bude zapotřebí, než dosáhnou svých cílů. Děkuji. Nyní otevírám prostor pro vaše diskuse nebo komentáře. Seems we are exhausted. OK. Sandra, do... Sandro, eh, nevyčkávej a prosím přednes svoje závěrečná slova. Děkuji, Eduarde. Vím, že Všichni mý kolegové jsou eh, velmi zkušení, že se vyznají v ruské politice, něk- někteří to znají eh, uvnitř, někteří to eh, vidí zvnějšku a to je velmi dobrý základ pro tuto zprávu. Já si uvědomuji, že se jedná o věc komplikovanou. Chceli připravit eh, zprávu o EU Rusko právě v této eh, situaci, kdy EU a Rusko eh, mají konflikt. A dokonce se používá i slovo válka. Já nerada používám toto slova Eh, toto slovo eh, válka a ani toto slovo nechtějí používat eh, politici, kteří mají na starosti obranu našich zemí. Ale musím říci, že je velmi závažné a když média to prezentují tak, že jsme v eh, kybernetické válce s Ruskem a, a že o tom eh, hovoří i ministři obrany. Například nizozemský ministr obrany během eh, svého rozhovoru mm, do určité míry přeháněl, ale hovořil o tom, že vlastně se jedná o konflikt a střed a hovořil o kybernetických eh, útocích, eh, hovořil eh, také o těch chemických útocích a byl vyzván ruský velvyslanec ohledně toho, že rusové zasáhli do GPS systému během finských manévrů. Je důležité, aby eh, Rusko nezasahovalo do eh, našich eh, vnitrostátních procesů. Čelíme konfliktu, kdy se kombinují vojené, nevojenské, ale i vojenské metody. A to je ten nej, největší problém, největší nebezpečí. Nástroje, které používá Rusko, používají i jiné totalitářské země. A už eh, jiní experti tady hovořili o tom, že se eh, vlastně jedná o to, že se vrátil na eh, pole boj mezi demokracií a mezi totalitářskými režimy. Jedná se tedy o střety a o obranu demokratické společnosti. Musíme zlepšit naši odolnost, ale musíme také přistoupit k řešení této otázky a být proaktivní pokud jde o tuto ruskou agresi. A jeden z těch kritických problémů, kterým čelíme, že neexistuje společná dohoda, neexistuje společná definice tohoto nového typu konfliktu. E, máme e, kybernetický prostor a tam existuje málo mezinárodních dohod o pravidlech či e, chování. Většinou máme eh, druhotná pravidla, pokud jde o tyto eh, střety. Eh, dokonce to došlo do, takového, do takové situace, jako čeho jsme byli svědky v Salisbury, že tedy Rusové útočí na své vlastní občany mimo své území. Nedná se tedy o, o prvotně vojenský konflikt, ale ten, mm, tu, tento konflikt vedou zpravodajské služby a vede se to z prezidentských úřadů. Existují tedy různí aktéři, eh, jedná se o politicky eh, napojené oligarchy, eh, placení demonstranti, Růz, využívá se tedy různých aktérů, kteří jsou vlastně účinnější než vojenc, vojáci. Je důležité, abychom měli Eh, dobrou strategii. Tady tato eh, matrioška, eh, která představuje tento konflikt, hovořila o tom mm, třeba Marie nebo také pan Ševčik. Zároveň spektrum opravdu horkých konfliktů Chtěla bych se zmínit eh, analistu Sergeje Karakanova, který má za to, že globální eh, válka, která by mohla eh, vyhobit lidstvo, takže ta pravděpodobnost takovéhoto konfliktu se zvyšuje a je důležité, aby Evropská unie fungovala jako aktér, který takovému konfliktu zabrání. Ta hlavní myšlenka evropské armády se vnímá úplně jinak v Moskvě a ve Washingtonu. V Moskvě eh, Mnozí se dívají na myšlenku evropské armády jako něco, co oslabí NATO a vítají takovéto oslabení NATO. Now I would like a v Rusku toto vítají. A chtěla bych se vrátit ke vztahům EU-Rusko. Jedna z hlavních eh, pěti zásad evropské politiky vůči Rusku, eh, což bylo přijato v roce 2016, tak zde se jedná o eh, selektivní angažovanost. Musíme si musíme podpořit eh, tyto pojmy kroky a musíme pracovat v zájmu obou stran EU a Ruska. Ale já se opravdu zdráhám používat slovo spolupráce a také se zdráhám používat slovo dialog. Protože k tomu jsou potřeba dva, dvě eh, strany. Myslím si, že vhodnější a přesnější by bylo říct komunikace a konzultace. V současnosti a pravděpodobně v blízké budoucnosti eh, selektivní eh, nasazení eh, by se týkalo zprávy stávajícího stavu a vynasnažit se o to, aby se situace nezhoršila. Padlo zde několik názorů ohledně toho, které oblasti by bylo potřeba řešit. Já bych se s vámi chtěli podělit o několik myšlenek a e, schrnula to e, síť expertů na zahraniční věci z EU a Ruska. Bylo to iniciováno delegací EU-Rusko. Jedná se o opatření pro posílení důvěry a to je velmi důležité. Navázat e, kontakty v Donbasu tak, aby se dosáhlo skutečného příměří neformální dialog na vysoké úrovni mezi EU, Euroazijskou ekonomickou unii a země eh, asociačních eh, dohod a o eh, prohloubení dohody, o prohloubení spolupráce a také země Střední Asie a Číny. Ohledně toho, jakým způsobem můžeme přistupovat k různým iniciativám. A potom to se týká také společného akčního plánu o iránském jaderném programu, protože to je také oblast, ve které mají EU i Rusko velký zájem, aby byla tato dohoda zachována. Sýrie. Eh, otázky eh, sporné. EU, eh, e Rusko. Musíme stále hledat možnost podpory mírového procesu. A potom jsou tam další oblasti jako klimatické změny, životní eh, prostředí, eh, oblast eh, Arktiky a, a hospodářské zapojení do oblastí, které nejsou postiženy sankcemi jako malé a střední podniky, tak aby se nevytvářely další bariéry pro obchodní a hospodářskou spolupráci nad rámec sankcí. A potom společenská integrace, tedy ty kontakty mezi jednotlivcemi, eh, spolupráce občanské společnosti, eh, spolupráce mezi regiony. A mm, paní Maria Mendras eh, o tom hovořila, no, ty dialog, sporné otázky, tak aby se toto soustředilo na opatření, která vytvářejí posilují důvěru. Chtěla bych poděkovat eh, všem eh, kolegům, kteří se vyjádřili k této problematice a doufám, že všichni eh, společně vypracujeme dobrou zprávu, která odrazí stávající situaci a že tak i zareagujeme na tu naši naději ohledně toho, že zjistíme, jak můžeme pokročit ku předu. Velice děkujeme, Sandro. Chcete ještě za to zareagovat, pane Ševčiku? No, možná pouze pár slov. Rok usnesení 2015, eh, které Evropský parlament eh, přijal, je kvalitní a odolalo zkoušce času, protože už vlastně je to tři roky. Já bych asi příliš eh, nechtěl měnit tu strategii, která odolala zkoušce časem, když jste se zabývali tím tématem 2014-2015, tak jste možná všichni doufali, že ty věci se během pár let zlepší a změní. Ale zde se jedná o problémy, které asi přetrvají delší dobu. Myslím si, že určitě to nové usnesení by tuto skutečnost mělo odrážet. Další věc. Dnes je mnohem důležitější, než kdy více G7 a transatlantická spolupráce. Tom mm, musí být určitým afirmativním aspektem usnesení nebo jakékoliv dokumentu, který bude schválen o Rusku, protože nikdo nemůže uspět sám, musí to být kolektivní úsilí. A ještě poslední bod. Takový hlavní velký oříšek bude Ukrajina. Já si myslím, že Rusko a Ukrajina nejsou dva oddělené eh, problémy, nebo že nejsou dvě oddělené věci. Musíme o tom stále mm, přemýšlet jako o spojených nádobách. Takže pokud tam chceme třeba na Ukrajině, aby tam byl eh, právní stát, aby tam byla asistence, poradenská asistence, mm, konzultace pro podporu demokratického procesu na Ukrajině, tak, takže pokud to vlastně by mělo být všechno součástí i té strategie pro vztahy s Ruskem. Děkuji a také děkuji za to, že jsme zde mohli eh, projednat tuto zprávu a toto usnesení. Děkujeme, že jste se zúčastnili dnešní diskuse. Tím uzavíráme veřejné slyšení o vztazích mezi Evropskou unii a Ruskem. Ještě máme dva body na programu, které stručně proberu. Další schůze se bude konat 26. listopadu a ještě 6. prosince. Poslední je bod různé, nikdo nemá nic do bodu různé, takže vám přeji hezký víkend, užijte si slunce a jednání bude pokračovat příště.